Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se posadili. Přeji vám dobré dopoledne. Zahájíme dnešní zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu. Jako vždy, naše zasedání je vysíláno po internetu a tlumočení máme k dispozici v jazycích řádných členů tohoto podvýboru pro obranu a bezpečnost. Začneme přijetím dnešního pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, tak budu považovat tento pořad jednání za schválený. Máme celou řadu zápisů ve složkách a chci se omluvit za to, že jsme je předložili tak pozdě, především co se týče zasedání z 21. a 22. září 2015. Nějak nám to uteklo. Moc se za to omlouvám, já jsem si to řádně pročetla a nic moc tam není, byla to pouze administrativní chyba, za kterou se omlouvám. Kromě toho máme tři další zápisy v dnešní dokumentaci, a to 25. leden tohoto roku, 4. února a sedmnáctého a 18. února. S tím, že termín pro předložení připomínek je do konce dnešního dne. Pokud žádné neobdržíme, tak i tyto zápisy budou schváleny. A teď, pokud dovolíte, v tuto chvíli bych eh, se pustila přímo do bodu našeho programu. Je mi velkou ctí, že vám mohu představit dva členy našeho panelu, kteří budou prezentovat studii, kterou si objednal tento podvýbor SEDEP. Bude se jednat o první prezentaci této studie, takže máte ji na papíře, ale protože to ještě není oficiální dokument, tak jsme ho dříve nerozdávali. Tuto studii tedy budou prezentovat dva vážení členové tohoto panelu pan doktor Frederik Moro, který je členem advokátní komory v Paříži, a pan profesor Klaus Toma, který učí v Mnichově na Německé vojenské akademii. Budou tedy prezentovat studii, která se týká budoucnosti výzkumu v oblasti obrany v Evropské unii. Takže bez dalších průtahů, protože nemáme příliš mnoho času a máme až do pozdního odpoledne dlouhý program, tak bych ráda dala slovo členům tohoto panelu. Nejprve vystoupí pan Moho a potom pan profesor Toma. Prosím, máte slovo. Omlouvám se na... Dobrá, vy jste si to prohodili, nevadí. Děkuji mnohokrát za pozvání, paní předsedkyně. Je na velkou ctí, že vám můžeme prezentovat tuto studii, která, jak jste slyšel, byla nazvána Budoucnost výzkumu v oblasti obrany v EU. Máme tady dva autoři. Já jsem tedy původně vzděláním fyzik a uh, učím uh, trojenství v Míchově. rozvoj začíná technologiemi, respektive úrovněmi připravenosti. Na samém začátku stojí úroveň TRL1 a na té nejvyšší úrovni už je samotný vývoj. Za prvé tady máme základní výzkum a technologie, výzkum a technologie a následně výzkum a vývoj. Zkratky RT a RD budu dále používat. A jedním z hlavních výsledků naší studie bylo, že když se podíváme na údaje, tak jsme zaznamenali zásadní úpadek do roku 2013 ve výzkumu do, v oblasti obrany a investicí do nich. Co se týče výzkumu a vývoje, tak investice klesly o 29%, výzkumu a technologií, tak tam pokles představoval 28%. A když se podíváme na kolektivní projekty výzkumu a techniky, tak uvidíme, že je to pouze 168 milionů, tedy 8 Dochází k vysoké koncentraci výzkumu, vývoje a technologií ve třech zemích, které tady máme vyjmenovány. Francie, Spojené království a Německo. Když si jejich prostředky sečtete, tak uvidíme, že představují až 90 výzkumu a vývoje a výzkumu a technologií v této oblasti. Takže vidíte, že se to opravdu koncentruje do těchto tří zemí. Na dalším diapozitivu uvidíte pár snímků určité technologické mezery, kterou trpíme. Například ve Spojených státech v roce 2002 měli první tato letadla v demonstračním provozu, zatímco v Evropě, ve Spojeném království a ve Francii První letěli v roce 2012 ve Velké Británii a v roce 2013. A první demonstrační lety ve Spojených státech byly v roce 2002, takže zaostáváme v tomto případě 10 či 11 let za Spojenými státy, což je opravdu velké časové období u takovýchto technologií. Co s tím? Ve zprávě jsme chtěli říci, že prostě to nemůže pokračovat tak, jako to v tuto chvíli je. Protože pokud budeme stále pokračovat takto pomalu, tak během následujících deseti let náš vojenský průmysl přijde o veškeré průlomové technologie a vedení v této oblasti. A bude to mít dopady za A hospodářské, v tom smyslu, že v podstatě přijdeme o základno vojenského průmyslu. A potom, když se na to podíváme politicky, z pohledu probíhající politické diskuse, tak všichni hovoříme o strategické autonomii. Ale pokud nebudeme mít tuto průlomové, tyto průlomové technologie, tak v podstatě strategická autonomie bude pouze prázdným slovem. A Velmi často také říkáme, že Evropská unie by měla zajišťovat bezpečnost. A já jsem přesvědčen, že tomu tak musí být. Ale pokud nebudeme mít toto podloženo vojenskými kapacitami, tak nebudeme mít schopnost ve světě cokoliv podnikat. To jsou všechno negativní věci. Ale chtěli jsme v této zprávě říci i něco pozitivního a to pozitivní vidíte v druhé polovině tohoto slajdu. Vidíte, že Evropská Unie již na to reaguje. Za prvé máme sdělení Evropské komise z července 2013, kde se hovoří o tom, že je potřeba zajistit vyšší konkurenceschopnost eh, našeho vojenského průmyslu. A potom Evropský parlament, pan Gále konec konců sedí tady, rozběhl první pilotní projekt. A bylo to opravdu poprvé, co máme výzkum v oblasti obrany financován parlamentem, takže je to opravdu významná událost. A následně Evropská komise spustila přípravná opatření. Už máme skupinu, která připravila zprávu a připravují se také podrobnosti tohoto přípravného opatření. S tím, že cílem by mělo být a v následujícím rámcovém programu, který začne v roce 2021 a poběží do roku 2028, Evropský program pro výzkum v oblasti obrany. Takže děje se i něco pozitivního. Otázka, kterou vám chci položit na tomto diapozitivu, je, proč vlastně Evropská unie potřebuje takovýto akční plán? Přinese nějakou hodnotu navíc? Odpověď je ano, přinese. Když si projdeme jednotlivé body, tak uvidíme, že pouze Unie jako taková bude schopná zajistit kritickou masu, protože, jak jsme zmínili, v tuto chvíli to dělají pouze tři státy, ale pokud se chcete pustit do těchto high-tech oblastí, tak potřebujete kritickou masu. Navíc Evropská unie může poskytnout bezpečný rozpočet, který bude se méně měnit, protože u členských států to funguje tak, že pokud jim chybí peníze, tak to většinou se škrtají nejprve v rozpočtu pro rozvoj a výzkum, což se asi v Unii nestane. A navíc Evropská unie to bude schopná řádně řídit protože je zvyklá na řízení takovýchto velkých programů. Pokud všechny členské státy přispívají do evropského rozpočtu, tak se také dělí o odpovědnost. Všechny země budou muset být odpovědné za řízení těchto programů. A snad budeme schopni tedy dohnat trochu Spojené státy. To zaostávání jsem ilustroval na těch letadlech. Navíc také nám to dá možnost vytvořit síť organizací pro výzkum a technologie, tak aby byly schopny spolupracovat v obraném výzkumu, stejně tak, jako to platilo pro oblast bezpečnosti. Tam už výzkum probíhá mnoho let. To je tedy moje část a nyní předám slovo kolegovi. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, pokud se zhodneme na tom, že Činnost Evropské unie v oblasti eh, výzkumu obraně má přidanou hodnotu, jak říkal pan profesor, tak eh, si musíme odpovědět na tři otázky. Za prvé, jak velký by měl být tento Evropský program pro výzkum v obraně EDRP, jaký by měl mít rozsah působnosti a jak by mohl být zahrnut do komplexnějšího obranného akčního plánu. Začněme s první otázkou, tedy jak velký by měl být tento program EDRP. Upřímně řečeno, žádnou přesnou odpověď na tuto otázku nemáme a žádný odborník eh, tuto odpověď vám nemůže poskytnout, protože máme pouze politickou odpověď na politickou otázku. Jinými slovy, jaké má Evropská unie ambice? Čeho chce být Evropská unie schopna dosáhnout vojensky. A vy jste ti jediní, kteří mohou na tuto otázku odpovědět. V každém případě ale vám poskytneme pár prvků, které snad budou užitečné. Když se podíváme na globální prostředí, tak je potřeba si připomenout několik údajů. V rámci třetí offsetové iniciativy Spojené státy chtějí investovat 64 miliard euro ročně v dalších letech do výzkumu a vývoje. Co se týče Číny, tak ti do toho chtějí investovat cirka 20 miliard euro a to musím říci, že je dosti opatrný odhad. Co se týče Ruska, tak to je pouze 3,5 až 4 miliardy, nicméně je to částka, která se za poslední 4 nebo 5 let zdvojnásobila. Když se podíváme na Evropskou agenturu pro obranu, tak v roce 2013 do výzkumu a vývoje věnovali pouze 7 miliard a 2,1 miliardy na výzkum a technologie v oblasti obrany. Když se podíváme na závazky členů Evropské obrané agentury přijaté na posledním summitu NATO 2014, a tak by v podstatě museli více než 74 miliard euro za rok do toho věnovat a kdybychom se na to podívali z pohledu výzkumu a technologie, tak by to znamenalo 1,2. Jinými slovy tedy evropské státy mají maximum v tuto chvíli 2,1 miliard euro plus 1,2 miliardy k tomu se zavázaly, to je cirka 3,3 miliardy euro za rok. Čím se tedy dostáváme na horní hranici toho, jaké by měla být opatření Evropské unie v této oblasti, aby ta částka byla stejně významná jako u členských států dohromady. Teď minimální částka by byla 500 milionů euro za rok, což zhruba utrácí za tuto oblast Německo a Spojené království. EDRP pod takovouto úrovní by asi nestala za to, protože eh, na samém začátku bychom překonávali příliš velké eh, vstupní bariéry. Takže rozdíl mezi třemi, třemi, třemi, třemi celý třemi miliardami a půl miliardami prostě je na vás, abyste odpověděli. Jak má být eh, rozsah působnosti EDRP? Za normální okolnosti bychom mě museli čekat do roku 2021, ale to možná už bude pozdě. Nemáme čas, Evropa už spoustu času ztratila a proto asi bude nejpragmatičtější postup eh, v rámci stávajícího otestovaného rámce. Takže během první, prvních let tam to pořád bude možné změnit, tedy roky 2018 až 2020, by měla být vytvořena finanční obálka pro vědu a techniku v rámci horizontu 2020, které mají dvojí užití, tak abychom podporovali stávající infrastrukturu a akademické iniciativy, které by mohly být zvláště zajímavé pro obranu. To by nevyžadovalo žádnou změnu v právním rámci programu Horizontu 2020. Jenom bude potřeba, abychom naplnili přísliby z tohoto programu. A potom druhý krok, tedy leta 2021 až 2028, další víceletý finanční rámec, tam by se úplný EDRP měl soustředit na technologické studie, které by byly financovány pouze z Unie. Hlavním cílem tohoto programu by potom bylo snížit technická rizika tedy pro programy zadávání veřejných zakázek v členských státech. To je potřeba říct, je třeba snížit technické riziko. A potom by mohlo dojít ke spuštění spolufinancovaných programů s členskými státy, které mají zájem, tak, abychom eh, jak si přemostili oblast výzkumu a programů v oblasti obrany. A třetí a poslední otázka je na dalším diapozitivu. Jak můžeme zahrnout EDRP do komplexního akčního plánu pro obranu? To je velice těžká otázka. Ale podívejme se na ty nejdůležitější body. Za prvé, je potřeba propojit EDRP a potřeby kapacitní. Protože výzkum v oblasti obrany nevzniká ve vzduchu prázdnu něčemu předchází a něčemu následuje. Co mu předchází? Plánování obrany. A tady máme ten strategický postup. V podstatě potřebovali jsme 48 strategických dokumentů prostudovat, abychom dospěli k těmto údajům. Nejprve tedy staví, stanovíte ambice, pak se podíváte na kapacity, které potřebujete k naplnění těchto ambicí, Potom si musíte rozdělit odpovědnosti a až potom následuje obraný výzkum. Z toho důvodu tedy výzkum v oblasti obrany vychází z kapacitních potřeb. Zadávání veřejných zakázek ovšem musí vzít v úvahu takzvaný technologický push, což znamená, že se musíme podívat na to, jaké technologie v tuto chvíli již jsou dostupné A to se hrává v plánování obrany stále větší roli, protože máme stále více propojen civilní a vojenský výzkum. Před 50 lety vojenský výzkum byl míle před civilním výzkumem, ale to už teď neplatí. Jinými slovy je tedy potřeba propojit kapacitní potřeby s technologiemi, které již jsou dostupné. EDA, Evropská agentura pro obranu, by většinou měla mít na starosti právě tento úkol. Problém ale je, že tato agentura nebude schopna podporovat velké programy a jsou proto dva důvody. Za prvé, Těžko si představit, že by Evropská agentura pro rozvoj eh, stanovovala směr a vybrala nejlepší programy pro všechny, vzhledem k tomu, že ve svém rozhodování musí dojít vždy k jednohlasnosti. Kromě toho by také museli mít žádný počet zaměstnanců, bylo by potřeba najmout nové lidi, mají-li se řídit větší programy, což by zase vyžadovalo navýšení rozpočtu a všichni víme, že už pět let a byl rozpočet EDA zmražen. Jinými slovy, tedy pokud Evropská unie chce využít EDA, což je přirozený nástroj, který by se nabízel a my bychom to navrhovali, no tak potom Evropská unie bude muset změnit strukturu vedení EDA, což si myslím, že je zcela proveditelné v rámci stávajících pravidel, a bude muset navýšit jejich provozní rozpočet, tak aby odpovídal úkolům. Pokud to Evropská unie nechce udělat, anebo nemůže udělat, tak potom se budou muset zamyslet nad dalšími řešeními, například a nějaký nový společný podnik anebo a nové generální ředitelství pro vojenský výzkum. Druhá otázka je také, jak propojit ERDP, EDRP pardon, s programy pro výzbroj. To se dá udělat tak, že by se spolufinancovaly s členskými státy velké projekty, nebo třeba tím, že by se spojila EDA a OCCAR. Což je možnost, proti které se mnozí staví, ale konec konců to byl původní plán zakladatelů EDA a je zvláštní podívat se třeba na zápisy ze zasedání, kde se vyjednávala úmluva a vidíte prostě zcela jasně, že toto byl jejich původní plán. A v neposlední řadě se to dá udělat tak, že by Evropská unie mohla získávat aktiva, která mají dvojí použití. A za třetí, tento program v každém případě musí angažovat členské státy a to je zcela zásadní věc. Protože pokud tento program má něco zásadně změnit, tak do něho musí být zapojeny všechny zainteresované strany, v prvé řadě členské státy. A to by se dalo udělat tak, že by se investovalo do těch sektorů, které jsou pro ně maximálně strategické a ne které mají třetí prioritu. A také, že by se podpořili ty nejslabší články řetězce, tedy malé a střední podniky, akademie a akademická obec a e, inovátoři. A za čtvrté, tento program musí motivovat evropský průmysl, aby se připojil. Je potřeba se zabývat jejich obavami, především co se týče práv duševního vlastnictví. Jinými slovy, je potřeba zajistit, že ty investice, které do toho budou vkládat, budou následovány řádnými programy vyzbrojování armády, tedy že výsledky toho výzkumu budou potřebné a že nebudou jenom, že nebudou jenom zkoumat pro výzkum. A nakonec Evropská unie se musí systematicky držet této strategické cesty. Tady vidíme jakýsi chybějící prvek mezi globální strategií, která bude stanovena paní Mogherini do konce června, a novým plánem rozvoje kapacit, který musí následovat. A tady je zcela nezbytné, aby Evropa si vytvořila obranou podstrategii minimálně ve formě bílé knihy. Tak, aby tedy se v nějakém dokumentu stanovila úroveň ambice. Evropské unie. A zároveň jsem chtěl říct, že v oblasti výzkumu obrany musíme konat opravdu rozhodně, pokud Evropská unie chce dosáhnout strategické autonomie. Obraný výzkum, to je jaksi to semeno, které zasejete a za 10, za 15 let sklidíte. Když se na to podíváme z pohledu NATO a Spojených států, tak to určitě bude vítáno, protože to je nejlepší způsob, jak zajistit, že Evropa bude ochotna a schopna obstát svým závazkům vůči eh, svým spojencům. A může to být také poslední šance udržet si akceschopnost. Spuštění toho evropského programu by bylo opravdu momentem pravdy. Řekové tomu říkají pragma, to znamená, že musíte dokázat svá slova činy. A na závěr chci odcitovat a zakladatele Spojených států, kteří říkají, že chceme-li stát, musíme být sjednoceni, protože pokud se rozdělíme, padneme. Nedělme se do jednotlivých frakcí, je potřeba zajistit jednotu. Děkuji mnohokrát za pozornost. Gentlemen, thank you very much. Pánové, moc krát vám děkuji za eh, velice eh, ukázněnou prezentaci. Eh, proběhne určitě ještě druhé kolo. Otevírám debatu nejprve pan Gáler. Děkuji vám, profesore Tomo a pane Mauro, za tuto prezentaci. Já jsem vám velice vděčný za to, že jste tuto studii nám předložili. Je, přichází v pravý čas, a zapadá do politických souvislostí, eh, které jste také osvětlili v rámci, která byla představena v rámci strategie paní Mogherini v červnu. A jejím následkem eh, je tedy Bílá kniha o obraně, která se chystá, která obsahuje mimo jiné také plán na rozvoj eh, kapacit. Vy jste nám popsali realitu, jaká je dnes. A také jste varovali, že pokud budeme pokračovat jako dosud, tak za deset let jakož, tak, tak vlastně bude evropský obraný průmysl průmyslem okrajovým. Takže vlastně už nebudeme mít k dispozici eh, rozhodující technologický vývoj a nebudeme schopni vlastními silami eh, obstarávat to, co bude nutné. Když se podíváme na čísla ostatních partnerů nebo i konkurentů, USA, mají tu třetí offsetovou iniciativu, eh, tak je potřeba objasnit, co se zatím vlastně skrývá. Je to iniciativa, eh, kterou má USA na udržení technologického náskoku Chtějí eh, mít alespoň 10 let náskok než před všemi ostatními eh, v důležitém technologickém vývoji. A to má za cíl tato iniciativa. A já si myslím, že my, Evropané, si musíme objasnit, eh, kam chceme směřovat. Vy jste líčil přidanou hodnotu obraného výzkumu na evropské úrovni je samozřejmě zapotřebí kritické eh, hmoty, kterou musíme vyvíjet společně. Eh, jsou tady finanční ustanovení v rámci víceletého programu, které lze vyvíjet Hovořil jste také o dobře vynaložených penězích a o společné zodpovědnosti za to všechno. Já si myslím, že vzhledem k vývoji ve světě se už nemůžeme tvářit, jako by se nás nic netýkalo. My jsme bezprostředně postižení celosvětovou situací a proto z ní musíme vyvozovat důsledky. A tento program by měl identifikovat evropskou přidanou hodnotu. Nejde tady no, o nahrazování něčeho národního. Eh, v mnoha eh, v mnoha ministerstvech obrany i financí jsou vychytralí lidé, kteří si říkají, když to, dělají, když to dělá Evropská unie, my na tom ušetříme. Ne, o to nejde. Jde o to identifikovat přidanou hodnotu a potom pracovat na ní. A e, já si myslím, že na to musíme nyní všechno orientovat, abychom z tohoto pilotního projektu, který probíhá v letošním a v, a v loňském roce, e, aby z toho vzešly přípravné akce pro rozpočet na příští tři roky. A abychom potom e, následkem toho si uvědomili, Eh, jak to začleníme do příštího víceletého finančního období. Vy jste hovořil o několika možnostech, buď samostatný program, eh, který by podléhal komisi eh, v rámci generálního ředitelství pro obraný výzkum, anebo to může být v rámci programu Horizont 21 až 28. Případně může jít o nový společný podnik. pokud by to byl ten nejlepší prostředek. E, já jsem tomuto otevřený, ale musíme e, politicky se snažit dosáhnout cíle a v této důležité oblasti pokročit vpřed. Děkuji. Děkuji, pan Pasku. Děkuji. E, tento předmět je velice zajímavý z mnoha důvodů. já bych chtěl nyní přednést několik úvah. Za prvé, když jsme byli v dobré formě v roce 2003, byli jsme poměrně skromní v našich ambicích. A vypracovali jsme pouze evropskou bezpečnostní strategii. Teď se nám daří špatně a všichni si uvědomujeme, že se nám daří špatně, usilujeme o globální strategii. Není to tak trošku, jako bychom se snažili zakrývat svoje slabiny velkými slovy a velkými myšlenkami? To je jedna otázka, nad kterou bychom se měli zamyslet. Dále. Vaše studie říká, eh, daří se nám špatně a měli bychom překonat špatnou formu. V podstatě to je celé. Žádný jiný přístup neexistuje. To uznávám. Neexistuje. A je velice dobře, že to pojmenováváte že toto je oblast, kde opravdu zaostáváme. A e, abyste mohli odpovědět na otázku e, budoucnosti evropského obraného výzkumu, tak tady, tady je zásadní otázka evropských výdajů na obranu. Takže tomu se nevyhnutelně budete muset věnovat. Tyto dvě otázky spolu do značné míry souvisejí. Teď bych eh, se zmínil o motivaci. Je technologická autonomie dostatečnou motivací k tomu, abychom začali investovat do výzkumu a vývoje z ničeho nic, po té, co jsme to zanedbávali tolik let? Technologická autonomie znamená svým způsobem, že bychom rádi jednali, ale nemůžeme, protože na to nemáme kapacity. Má otázka zní, opravdu chceme jednat? Kde je politická vůle, která by nás přiměla k akcím? Abychom potom zjistili, že nám chybí kapacity a abychom do nich investovali. A potom nakonec jednali. Všechny tyto otázky, tedy kromě vašeho technického zaměření na téma, by také měly být zmíněny. Dále bych ještě dodal, že nemůžeme mít společnou obranou politiku a proto společný výzkum a vývoj v obrané oblasti, dokud budeme čelit různorodé škále hrozeb. Členské státy čelí velice různorodým hrozbám. Každý by na tom měl mít svůj podíl, pokud chceme, aby se toho účastnili. Pokud například nějaká země na západě eh, nebude tak ochotně reagovat na to, co se děje na východě, na něco, co ohrožuje země na východě, jak můžeme očekávat, že tyto země potom řeknou, dobře, všechno, o čem rozhodnete, do toho my půjdeme. To je otázka motivace. Vy jste udělali skvělou věc eh, ohledně jiného aspektu. Vy jste řekli, pokud bychom zítra rozhodli o společné eh, evropské eh, o společném evropském výzkumu a vývoji. Máme nástroje a instituce, které by toto úsilí zorganizovaly? A potom obvyklá odpověď se naskytá, nemáme. A proto musíme je připravit, pokud toho chceme dosáhnout. To jsou tedy další otázky, které se týkají vaší studie a které byste také měli ošetřit. Děkuji, pan Bichner. Děkuji za eh, vaše velice poučné prezentace. Já mám velice stručnou otázku, která se týká financování celého projektu. Například jste se zmínili o eh, horizontu 20 něco. Budou z toho eh, moci být převedeny nějaké peníze? Protože to je, pokud to správně chápu, program civilního výzkumu odkud se vezmou ty další peníze? Hovoříme-li o určitých projektech, které chceme vytvořit, pak musíme vědět, odkud vezmeme peníze. To by mě zajímalo, nějaké informace o tomto. Děkuji, pan Ehler. Nejprve bych chtěl poděkovat profesorům Tomovi a e, Maurovi A potom také konkrétně Michailu Gálerovi, protože ten odvedl obrovskou práci. Možná by pomohlo podívat se do minulosti. Když jsme začali s diskuzemi o programu eh, civilní obrany a bezpečnosti, měli jsme eh, stejný problém. Eh, měli jsme choutky na evropskou společnou bezpečnostní politiku, Nicméně, kde, nicméně se řešilo, kde eh, jsou, jestli je, jsou ambice, jestli je politická vůle, jestli je solidarita v Evropě a tak dále. V podstatě všechno, eh, co máme nyní, pokud jde o politiku vnitřní bezpečnosti a spolupráci, jako je Frontex, eh, jako je námořní Eh, dohled a tak dále. Tak všechno to se zakládá na eh, programu bezpečnostního výzkumu. Eh, přestože jsme si uvědomovali, že ten postup byl poměrně pomalý, jak už to tak v Evropě bývá, dva kroky vpřed, jeden krok vzad a tak dále. Kdybychom to před deseti lety neudělali, pak by v podstatě nikdy nebyly vynaloženy žádné peníze na společná evropská řešení. a, a byly, by, byly by tedy vynaloženy v rámci politické situace. Možná ano, možná ne. Nicméně bez toho programu bychom neměli dnes nic. To je první důležitá uh, věc, první důležité poučení z minulosti. Za druhé, uh, i když nehovoříme o obraně v praktickém uh, aspektu, pak vlastně může se stát, že nebude žádný švédský obraný průmysl. Potom už nebude žádný polský obraný průmysl. Nepodceňujme fakt, že přestože průmysl může být zcela autonomní, jako ve Švédsku, přesto je navázán a svázán s technologickým vývojem v ostatních zemích, protože jsou, jsou součástí projektu Airbus, součástí projektu Dual Use a tak dále. Takže z mého, ohled, z mého pohledu jde o základní otázku, která jde značně nad rámec evropského obraného průmyslu ten je integrovanější, než si myslíme už dnes. A jak už bylo řečeno v minulosti, mohli jsme mít úplně jinou situaci. Momentálně ale e, se více a více integruje civilní technologie, zejména informační technologie a spolu s ní i obraná technologie. My tedy v podstatě nehovoříme o výrobních kapacitách, pokud jde o obranu. My hovoříme o základních technologických možnostech Evropské unie a společného trhu. Takže z perspektivy eh, výboru pro průmysl, kde jsem koordinátorem, eh, mohu říci, že pokud do toho nebudeme investovat, pak budeme mít prázdné ruce. Protože dojde k fúzi průmyslu v Evropě, která se nám nebude líbit, ale pochybuji, že ve Francii zůstanou dvě, dva velké subjekty, že v Evropě zůstanou dva velké subjekty. Tak to vypadá v leteckém civilním průmyslu za poslední roky. Bude docházet k fúzi, k fúzím v průmyslu, protože jinak podniky nepřežijí. Velice správně tedy poukazujete na otázku veřejných zakázek, na otázku politické vůle a tak dále. Ale v podstatě je možné, že pokud teď nebudeme investovat do výzkumu a vývoje, pak časem nám nezbudou žádné možnosti. A my v podstatě kupujeme izraelskou technologii v podobě dronů, kupujeme americkou technologii dronů, ale může se stát, že američané nám řeknou i v kontextu NATO, že Evropa musí více přispívat na technologie. i američané v některých oblastech, jako je optika a tak dále, by se rádi spoléhali na evropské partnery v rámci NATO. Takže eh, i američané v rámci spolupráce NATO by mohli říkat, dělejte něco se svým průmyslem. Nebudete hodnotným partnerem v NATO, když nebudete mít dostatečný technologický průmysl ze strategického hlediska na to dává smysl e, pouze, pokud nebudeme úplně závislí na Američanech. Z jejich pohledu oni chtějí nějaký příspěvek od nás. A k tomu neexistuje žádná alternativa. My zkrátka přijdeme o všechno je tady o veřejné zakázky a o fúze a tak dále, ale bez investic do těchto oblastí přijdeme o všechno. Thank you, Ms. Děkuji, pan Donjon, prosím, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji oběma vystupujícím. Já úplně souhlasím s tím, co říkali tři kolegové Gale Paško a Eller. A mám dvě připomínky. Nejprve, co se týče strategie, tak tady úplně souhlasím s tím, co říkal Jan Pašku. Když hovoříme o vojenských kapacitách v Evropě, tak musíme nejprve vědět, o jaký program se jedná. Protože pokud nebudeme definovat program, tak průmysly nebudou vědět, co následovat. A potom ty programy proč? To myslím, že to je důležitá otázka. Co s nimi? A tady vlastně souhlasím s tím názorem, že v tuto chvíli se pouštíme do velkých teoretických akcí, vytváříme globální strategii a tak, což je určitě lepší než nic, ale až budeme mít dobrou, řádně napsanou globální strategii se všemi prioritami, tak je potřeba ji potom provádět v praxi. A řadu let v Evropě nevidíme zrovna pozbudivý vývoj a já si nejsem úplně jistý, jestli <clears throat> se příliš změnila v našich zemích podstata řízení těchto věcí. To je tedy první bod. A druhý bod, který podle mě je zcela nezbytný, jakmile se začne pracovat eh, v praxi, je rozpočet. Vaše studie je velmi dobrá, ale v podstatě my jsme přesvědčeni, nás nemusíte přesvědčovat. <clears throat> o tom, že je to důležité. Teď bude potřeba přesvědčit kolegy z rozpočtového výboru. Tady v, komis, tady v komisi i v radě. Musíme přesvědčit, že je potřeba vytvořit rozpočtovou položku a není to jenom procesní záležitost, bude to velmi politizovaná záležitost. Protože víme, že máme řadu dalších priorit, takže je prostě vždycky těžké najít ty peníze tak, že hledáte tam milion a onde milion a podobně. Navíc máme pořád ještě výzvy s eh, a přistěhovaleckou krizí. Navíc máme také tradiční oblasti působnosti, které potřebují peníze, ať už se jedná o strukturální fondy nebo o zemědělství. Takže si myslím, že tady bude velká politická výzva před námi stát. Prostě získat žádný rozpočet. A co to bude znamenat? významnou částku v rozpočtu, protože já si myslím, že vždy tam bude uh, snaha symbolickou částku na to vyčlenit pár milionů, což ale nebude stačit pro financování řádného programu. Navíc to ani nemůže nahradit úsilí, které mají provádět státy a průmyslové podniky. Úplně kompenzovat to ani nemůžeme. Proto je docela možné, že evropský finanční mechanismus bude, pokud to bude jenom nějaká symbolická částka, teda důležitá, ale symbolická, komplikovat e, financování v tomto odvětví. Já mám pocit, že by to jenom komplikovalo řízení projektů, komplikovalo kontrolu předem, po, během. Prostě víme, že když se to řídí z Bruselu, tak to je dosti administrativní, takže spíš myslím, že by to mohla být eh, kontraproduktivní. Takže určitě, až se pustíme do té fáze, tak bude potřeba jasně definovat, z jakých rozpočtových položek budeme čerpat. Christian Eller má velké zkušenosti s programem bezpečnosti a to si myslím, že je zajímavý precedens ve smyslu postupu, kterého bychom se měli držet tady. Ale taky si myslím, že je potřeba jasně definovat programy, do kterých se chceme pustit, dát na ně peníze a zjistit, odkud ty peníze získáme. Protože efektivita všech prostředků bude posuzována právě podle toho. Děkuji. Děkuji. A tím jsme vyčerpali první kolečko otázek a nyní bych poprosila dva panelisty, aby odpověděli na tyto otázky a připomínky. Prosím, máte slovo. Eh, já bych chtěl zareagovat na to, co jste řekl, pane Pasku, ohledně té globální strategie, jestli to není přehnané. Eh, máme problémy s tím, když hovoříme o globální strategii. Ano, já si myslím, že to určitě potřebujeme. A eh, navázal bych na to, co řekl Eiler, protože svět je globální. A e, samozřejmě, když bychom se dívali jenom na sebe, tak to by byla chyba. Co se týče eh, intenzivního výzkumu, tak se jedná o eh, globální eh, soutěž. Když se podíváme třeba na automobilový průmysl, to, co se tak zažívá mm, v rámci Evropy a nyní s jakou energií se firmy americké nyní snaží dostat na evropský trh. Podívejme se třeba na firmu Tesla, anebo se podívejte třeba na Google a jak to vypadá s ovládáním eh, evropského automobilového průmyslu. Nacházíme se v globálním světě, takže musíme takto uvažovat. A když se podívám na eh, civilní oblast, eh, Horizon 2020 a evropské programy, tak tam se hovoří o průmyslnění Evropy. To o co přišly evropské státy v civilní oblasti, tak to se musí znovu vystavět, ale to je zase globální dimenze. Proto souhlasím s tím, co řekl pan Eller. Všechno je propojené a být oddělený, e, to by bylo stále e, těžší. My bojujeme e, společně o existenci našeho průmyslu a našich technologií v Evropě. Je to tedy zcela jistě globální a ta, ten náš promysl je důležitou součástí, za to bojujeme. E, možná v Německu to není tak, tak e, zjevné, ale bojujeme o industrializaci Evropy. A tím už je to řečeno v té zprávě, to je, týká se to i jiných e, oblastí samozřejmě akceptujeme eh, vaši eh, kritiku, ale my nabízíme některá eh, řešení, ale samozřejmě udělat celý obrázek, tak to ta studie neposkytuje. Tak tím se, myslím, odpověděl na váš dotaz. Potom věc motivace, prosím, technologická autonomie. Yes, I would, I, I would answer, Mr. Já bych se pokusil odpovědět na otázku týkající se strategických technologií. Předpokládám, že jste myslel strategickou autonomii, že ano? Dobrá, myslel jste strategickou autonomii. Strategická autonomie to není jenom prázdné slovo. Znamená to možnost akceschopnosti, vyhodnocení situace a rozhodování. Nám jde hlavně o akceschopnost, tedy schopnost vytvořit, vyrobit, udržovat a třeba i prodávat své vlastní zbraně. Pokud nejste schopni vyrobit vlastní zbraně, tak se musíte spolehnout ve své obraně na ostatní. A za touto svobodnou možností je ještě něco jiného. My jsme v Evropě vycházeli ze tří hodnot. Za prvé mír, za druhé svoboda, všechny svobody, a toto je jedna z důležitých svobod, a za třetí blahobyt. A do toho spadá průmysl. Čili pokud chceme zajistit strategickou autonomii, tak musíme být schopni vyrábět vlastní zbraně. Viděli jste třeba budoucí systém bojových letounů FGAS s, s americkými motory a potom jste viděli francouzské a britské bezpilotní letouny. To je výsledek investicí z před 15 lety. Pokud teď nebudeme investovat, tak budoucí generace nebude schopna vyrábět. Víte, já jsem byl ministr obrany, takže já to vím. Pane kolego, pane kolego, budeme mít druhé kolečko. Mně šlo o to, jestli to budeme dělat, ne jestli to víme. Já myslím, že to je otázka, na kterou můžete odpovědět jenom vy. A na to vám odpovědět já nemůžu, protože to je otázka politická. Nyní bych chtěl odpovědět eh, panu eh, Buchnerovi. Eh, samozřejmě zcela ústředním bodem je financování těchto projektů, převádění financí, ale musíme si též uvědomit, že zde v této otázce samozřejmě se objevují nové úkoly pro Evropu, třeba boj proti terorismu či kybernetická bezpečnost a proto tyto eh, eh, technologie, které se objevují, tak by měly složit mnoha účelům. Ale eh, naše ty hlavní úvahy je, že je zcela jasné, že je potřeba na to vynaložit více finančních prostředků a protože se objevují nové oblasti, bojujeme na mnoha frontách. Tady máme otázku eh, bezpečnosti či bezpečnostní technologie. Eh, eh, podívejte se na průmysl 4.0, na tom pracujeme v Německu a američani se snaží nás předhonit, ale my tady o to bojujeme na mnoha grémích, protože toto bude velmi významné. Samozřejmě potřebujeme více Eh, financí, protože také svět se velmi rychle změnil. Oh. There is, yeah? Would you... We shall, we shall answer the question. Ještě odpovíme na otázku pana Donžona. Já vám odpovím samozřejmě francouzsky, pane poslanci. Vy jste zmiňoval tři otázky, které jsou v každém případě zásadní. Co se týče prvního bodu, strategického bodu. Říkal jste, že když hovoříme o vojenských kapacitách, tak je nejprve potřeba zjistit program. Můžem, můžu poprosit o diapozitiv uh, s tou strategickou cestou? Já si myslím, že to je zcela zásadní věc, protože nemůžeme dělat výzkumný výzkum v oblasti vojenské jako v oblasti civilní, protože ten vojenský výzkum ještě předchozí diapozitiv nám nepadá jenom tak z nebe. Ano, přesně toto. Čili my jsme se dívali na veškeré strategické dokumenty, které jsou konec konců přiloženy ke zprávě. Bylo jich 48. Spojené státy, Spojené království, Francie, Německo a celé NATO. A nemůžeme takto dělat vojenský výzkum. Nejprve musíme definovat, co chceme dělat. To je ta globální strategie. Musíme znát své ambice. Musíme vědět, jak tyto ambice uvést do souladu s dostupnými prostředky, protože ambice musí odpovídat rozpočtu. A potom, a to je nutné, potřebujeme bílou knihu, která bude definovat vojenské ambice. Jinými slovy, čeho chce být schopná ve vojenském smyslu Evropská unie. Máme kapitolu 5 týkající se společné bezpečnostní a vojenské politiky, která definuje mise. Ale teď tedy, jaké máme vojenské prostředky, a to je konkrétní otázka, které budeme potřebovat pro naplnění těchto misí. Čili vztah mezi globální strategií, to bílou knihou a plánem rozvoje kapacit. Jenom ještě poprosím abyste mě nahodila poslední diapozitiv úplně na konci té prezentace. Ještě před, před, před, ještě před, tak tady. A tady vidíte, jaký je vztah mezi jednotlivými fázemi strategického plánování. Plánování obrany. Pokud nebyly naplněny všechny prvky a pokud nejdou krok po kroku, pokud na sebe budou narážet, tak nemůžete najít odpověď na vaši otázku. A to si myslím, že také odpovídá na to, co se bude dít, až dojde na lámání chleba. No, to je vaše rozhodnutí. K tomu máme parlament. To nikdo neudělá za vás. Vy musíte prostě odhlasovat příjmy a výdaje. Vy jste byli zvoleni lidem, abyste to udělali. My vám můžeme pomoci, protože já vím, že to je těžké, že musíte vybírat mezi mnoha oblastmi, ale za vás to nikdo udělat bohužel nemůže. Takže ta významná částka. My jsme se snažili nastavit určité hranice a říkali jsme, pokud nechceme dělat více než členské státy, berou tedy v úvahu, co už dělají, to jsou ty zhruba miliardy za rok, všechny dohromady, což zase není tolik jako těch 67 miliard ve Spojených státech, je to opravdu velmi málo v Evropě. A vycházíme tedy z pozitivní hypotézy, že budou naplňovat závazky, které učinili na velšském summitu v roce 2014. V té zprávě k tomu máme informace, já jsem vás chtěl na to upozornit. My jsme totiž vyčíslili pro každou zemi ten závazek, který přijali ve velšském summitu. Takže máme vlastně tady určité rozpětí toho, čeho je schopna udělat Evropská unie, aniž by nahrazovala členské státy. A potom tam máme spodní hladinu, a těch 52 milionů a za Británii, Německo a Francii. Francie to je, myslím, 750 milionů. Čili toto je potřeba investovat ročně, pakliže chceme pokrýt úplné spektrum. Jinými slovy, my jsme se snažili poskytnout jasnou odpověď na tuto otázku financování. Pokud bychom šli pod těch 500 milionů euro, tak by to nemělo smysl, protože bychom jenom vytvořili nějakou evropskou strukturu, občané by si mysleli, že Evropa v této oblasti něco dělá pro ně a přitom nedělá, tak pak by bylo asi lepší nedělat nic, než dělat něco špatně. A ty 3 miliardy euro, to je ta částka, kterou potřebujeme, aniž bychom nahrazovali území členských států, abychom jim byli schopni pomoci. Doufám, že jsem odpovídal na vaši otázku. Děkuji. Děkuji, pánové. Pan Eller ještě chtěl vystoupit po druhé, prosím, máte slovo. Um, sorry that I'm, um, I'm... Um, Já se omlouvám, že to řeknu takto natvrdo. Ale když jsme začali s programem civilní bezpečnosti, tak jsme byli ve stejné situaci. Rada nebyla nadšená, velké problémy, komise nebyla příliš připravená a parlament byl zoufalý. A já si myslím, že potřeba apelovat na naši sebedůvěru. Musíme si to probrat se zelenými, s liberály, se socialisty, s EPP a já pochybuju, že tady financujeme výzkum nějakého evropského tanku. Prostě máme hybridní bezpečnostní situaci potřebujeme technologii pro kombinaci pohraničních a vojenských akcí, musíme chránit civilisty, potom musíme řešit otázku interoperability. Všichni tehdy říkali, že ty peníze nedostaneme na ten předchozí program a přece jsme je dostali. Nemusíme proto změnit svět a, a rámcový program 9 bude mít 85 miliard. 2% z toho jsou 3 miliardy. Je to nedosažitelné v rámci vyjednávání s radou? Já myslím, že ne. Já myslím, že to je na dosah. Takže prostě myslím, že není potřeba je to otázka eh, politické sebedůvěry, prostě máme většinu, pokud budeme chtít, tak to dostaneme. Já mám pocit, že rada přece jenom ví, že musí něco dělat, komise to ví, kde ty peníze se dají dostat, takže pokud parlament eh, bude také zoufat, no tak ano, dobrá, ale víte, problém oběti je, že třeba morálně má pravdu, ale prohrává. Pokud bychom takto začínali s programem civilní bezpečnosti, tak by byl mrtvý a nakonec opravdu parlament ten program napsal a našel na něj peníze. Ne, že by rada tlačila, ale v podstatě nakonec rada říkala, no dobrá, tak než řekneme ne, tak se pokusme najít alespoň nějaký kompromis. Takže proč tady sedíme, pokud nebojujeme za vlastní věc, pokud se jenom díváme na to, co dělají ostatní v oblasti obrany. Konec konců rozpočet, výzkum, to my máme v hrsti jako oblasti, takže pokud máme většinu v tomto výboru a snažíme se dostat na většinu v parlamentu, tak pokud se nám to podaří, tak se nám podaří také připravit přípravný program a nějaký dosažitelný program. Ne tedy, že bychom museli nahradit veškeré investice vnitrostátní, ne že bychom chtěli se dostat na tu úroveň jako američan, ale udělat něco pořádného. V minulosti jsme to udělali, teď to bude také. Could you like to have Děkuji. Pane Pašku, chcete ještě něco dodat? Ne. Mně jde celou dobu o to, že i kdybychom tohle všechno prosadili, i kdybychom tohle všechno měli, pak by ten problém nezmizel. A jak jste říkali, ne, nikdo nepochybuje o tom, že v tomto výboru se můžeme zmobilizovat. Nicméně můžeme se pustit jenom civilní cestou a e, k obraně přistupovat pouze jaksi z civilního pohledu. Má to určitá omezení. Členské státy eh, dělají, co dělají, ale souhlasím s vámi, že bychom měli využívat všech prostředků, které máme k dispozici, abychom nějak dali věci do pohybu. Naprosto souhlasím s vámi, že jakmile eh, nám ujede vlak s technologií, pak do něj velice těžko budeme nasedat zpátky. To je stoprocentně jisté. Děkuji. Dámy omlouvám se, ještě. Jestli mohu, rád bych eh, ještě přispěl do této diskuze, která má velice smutný podton, musím říci. Není to první diskuze, kterou vedeme na toto téma a je jasně vidět, že když hovoříme o obraně a nových technologiích, jsme bezmocní do značné míry. Já bych se na to ale chtěl podívat z jiného pohledu. V Evropské unii, eh, nebo v Evropě obecně, je ten problém, ne, že utrácíme příliš málo za nové technologie. Vy jste citovali čísla, ta čísla jsou správná. Ale bohužel, ty zdroje nejsou vynakládány efektivně což bych chtěl velice silně zdůraznit. Můžeme si totiž položit následující otázku. Utrácíme několik miliard ročně a čeho jsme dosáhli za tuto částku? Jaké, pro, jaké programy byly spuštěny na evropské úrovni za všechny tyto peníze? Napadne nás alespoň jediný úspěch na evropské úrovni? Já bych chtěl navrhnout následující řešení. Nemusíme se vzájemně přesvědčovat o tom, že musíme navyšovat dostupné zdroje na obranu na evropské úrovni. Myslím si ale, že existují dvě cesty, které vedou k cíli. Za prvé, na úrovni Evropské unie se více peněz vynakládá na civilní výzkum. A já si myslím, že tento standardní přístup bychom měli překonat. Tento přístup, který říká, že určité částky nemohou být vydány na výzkum spojený s obranou a s armádou. To je absurdní, protože v mnoha oblastech, jako je elektronika a materiály, jde o úplně stejné technologie, které lze používat pro civilní i vojenské účely. A to je podle mého názoru cíl číslo jedna. Tento princip bychom měli změnit v budoucích programech. A za druhé musíme se zabývat efektivitou e, zdrojů e, Evropské obrané agentury. A bohužel se domnívám, že tato agentura příliš efektivní není. Už funguje mnoho let a získává poměrně značné prostředky od členských států. A kdybychom se měli zeptat na rovinu, kam to všechno vedlo, co všechno jsme za to získali, tak odpověď by patrně zněla buď málo, anebo vůbec nic. Takže to je, myslím, taky poměrně zásadní téma. Děkuji, pane poslanče. Takže chcete odpovědět, prosím. Eh, dobře, eh, děkuji za tuto otázku. Vy jste hovořil o tom striktním rozdělování eh, mezi civilním výzkumem a obraným výzkumem. Já si myslím, že to přestane, protože mnozí hovoří o mnohoúčelovém výzkumu, tedy ne nutně pouze rozdělení na civilní a obranný výzkum. Takže to určitě přijde. Jen si vezměme tu situaci s nízkými eh, technologickými úrovněmi. Už dále to nepůjde takto oddělovat, jako například technologie polovodičů. To je základní technologie, kterou lze používat všude. Eh, takových věcí je hodně. Právě tak si myslím, že pokud bychom měli překonat ten emocionální postoj, neustále to takto striktně oddělovat, eh, pak bychom značně získali na efektivitě. To je jasné i z posledních let, kdy se to odděluje velice přísně a striktně, ale vzhledem k tomu, kolik nám přibývá problémů, hodně se přechází na to, že u těch nižších technologických úrovní se toto rozdělení už nemůže udržovat. Protože eh, po, po, pokud jde o věci, jako jsou třaskaviny a tak dále, tak teprve na těchto vyšších technologických úrovních lze přehlédnout to, eh, jakým způsobem eh, probíhá vlastně tento, tento výzkum. Takže eh, ano, můžeme hodně získat, pokud by se nám podařilo tuto mentalitu rozdělování na kategorie eh, odstranit. Eh, otázka efektivity, ta je neustálá. V rámci Horizontu 2020 si ji můžeme položit i v rámci dalších programů. Zkrátka musíme se tohoto držet. Děkuji, pánové. Problém je, dámy a pánové, že toto téma je nesmírně zajímavé že jde o první diskuzi o této studii. Teď už ale musíme končit, vzhledem k tomu, že už nám skoro vypršel čas a máme ještě další panel poté. Velice se omlouvám, určitě se ještě vrátíme k této debatě. Zdá se, že poslanci na ní mají veliký zájem. Děkuji. A byla pro nás čest vás hostit.

I'm going first. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Začneme s dalším bodem našeho pořadu jednání. Prosím. Prosím poslance, kteří tu nechtějí zůstat, nebo experty, aby eh, rychle odešli. Děkuji. Začneme tedy s dalším bodem pořadu jednání. Bohužel třetí panelista nestihl vlak, takže se mírně opozdí. A já jsem se rozhodla trochu přeorganizovat tuto část schůze. téma je to velmi zajímavé. Zabezpečení obchodních plavebních cest před piráctvím. Je mi ctí přivítat naše dva vážené panelisty, které mnozí z vás dobře znají. Prvním je pan Simon Church, který je styčným důstojníkem pro průmysl. v misi eh, EUNAFOR eh, v Somálsku. Druhým je zástupce komise z DG Move, který se specializuje na námořní bezpečnost a e, bezpečnost plavidel. Tak prosím naše panelisty, aby nás rychle uvedli do tématu a potom, až přijde pan Noakes, ho necháme promluvit a poté proběhne debata. E, uvidíme, jak nám to dovolí čas. Pane Čerči, prosím, máte slovo. Dobré ráno a děkuji vám za tento úvod. Já se jmenuji Simon Church a jsem styčný důstojník pro průmysl v EUNAFOR. Já jsem civilista, ale eh, pracuji eh, u vojenské operace, eh, což je mise EUNAFOR a OP Atalanta. Tady bych chtěl popsat rozdíl mezi vojenskou operací a civilní operací a velice důležité vazby mezi, na, na, mezi lodním průmyslem a námořní operací. V průběhu zhruba deseti minut bych vám chtěl stručně nastínit Eh, jak Centrum námořní bezpečnosti, což je operační centrum EUNAFOR, eh, jak funguje a eh, jak jaké má vztahy se zbytkem námořní operace. A chtěl bych hovořit o vazbách mezi naší operací a lodním průmyslem, který je velice důležitým partnerem a aktérem vzhledem k tomu, že k našemu mandátu patří ochraňovat zranitelné lodě Na tomto slajdu máte informace o tom, eh, kde přesně eh, se nachází eh, Centrum námořní bezpečnosti v africkém rohu, je tedy součástí mise EUNAFOR a vyvinuli jsme určité nástroje na sdílení informací za poslední roky. Kromě toho také vysvětlím, eh, jak podporujeme širší eh, operace proti eh, pirátům v Indickém oceánu, protože, jak možná víte, EUNAFOR je jenom jedna z mnoha vojenských operací, které probíhají v Indickém oceánu už sedm let. A právě koordinace mezi nimi je nesmírně důležitá pro úspěch. Takže jenom pro přimenutí, eh, pro ty z vás, kteří nevědí, že máme mandát k operaci Atalanta, který, který trvá od roku 2008 a zakládá se na rezoluci Rady bezpečnosti OSN a jak tady máte zvýrazněno červeně, eh, jedním z klíčových eh, bodů našeho poslání je ochrana zranitelných nákladů. A právě proto od samých počátků naší operace e, jsme si vytkli za cíl zajistit, aby, e, aby náš vztah e, s lodním průmyslem byl prioritní. A právě takto se nám povedlo získat si důvěru v námořní komunitě, v globální námořní komunitě, jak uvidíte, až vysvětlím rozsah počty lodí, počty společností a počty zaměstnanců, se kterými máme co dočinění. A důvěra v těchto vztazích je zásadní. Vzhledem k závažnosti krize v roce 2009, kdy bylo uneseno 50 lodí. 50 lodí unesli piráti v roce 2010, poté, a to bylo vlastně tempem jedna týdně. Umíte si tedy představit, jaké zkušenosti za sebou máme a na jakých můžeme stavět to je právě jeden z důvodů, eh, proč máme takové úspěchy. Je to proto, že máme zkušenosti, o kterých se zmíním v průběhu několika dalších slajdů. Jak tedy eh, Centrum námořní bezpečnosti zapadá do celé operace? Tady vidíte diagram, strukturu eh, našeho hlavního štábu. Je to vojenská operace, takže je organizována jako vojenská operace. A my Spadáme pod operační centrum spolu s JOC, jak vidíte v té zakroužkované části. Je to tedy eh, jak civilní, tak vojenské centrum. A to je eh, právě důvod těch úspěchů. Ta směsice, ta kombinace vojenského a civilního aspektu. Tady vidíte fotku ze společného operačního centra, kde pracuju já. A to funguje už 7 let a 3 měsíce. Není to standardní vojenské operační centrum. Je to centrum, kde, kde pracují civilní smluvní partneři spolu s námořními důstojníky. A právě ta odborná znalost eh, společně s odbornou námořní znalostí nám umožnila eh, vybudovat si důvěru lodního průmyslu. Začali jsme v roce 2008. Máme zaregistrovaných zhruba 11 tisíc přepravních společností a zhruba 18 tisíc lodí je v naší databázi. Pak máme zhruba 4500 lodí, které registrují každý měsíc e, své plavby e, u MSC HOA. E, koordinujeme navigační varování přímo lodím na moři prostřednictvím navigačního nástroje IMO. Organizujeme také plavby lodí tak, aby mohly bezpečně projet Adenským zálivem koordinujeme konvoje eh, nezávislých eh, přepravců. To jsou eh, ti, kteří nejsou součástí společné síly NATO, EU e a EUNAFOR. Japonsko, Korea, Rusko, Čína a Indie organizují konvoje v Adenském zálivu a to jde přes naše centrum, ta koordinace. My Koordinujeme konvoje pomocí stínových mechanismů, což je schůzka eh, partnerů v Bahrajnu, která probíhá každé tři měsíce. Můžeme se vrátit ještě o jeden slide. Nejdůležitější eh, je, že MSCHOA vznikla eh, uprostřed krize. Piráti ohrožovali obchod v té době a ta hrozba, na kterou se často zapomínalo, se ukázala jako velice závažná. A právě v, té, v tomto klimatu eh, eh, MSCHOA navázala důvěru se zainteresovanými stranami. Ochrana eh, obchodně citlivých informací pro nás byla zásadní, abychom mohli obchodní lodě monitorovat a kontrolovat. Zároveň jsme ale museli zaručit, že tyto informace budou zabezpečené. Máme tedy přísné kontroly, které nám umožňují ujišťovat průmysl o tom, že jeho informace jsou v bezpečí, což tvoří velice důležitou složku té důvěry, o které jsem se zmínil. Tady vidíte komunikační systém Mercury. To je eh, vlastně eh, systém záznamu operací, který nepodléhá utajení. Je to taktický komunikační systém, který umožňuje eh, okamžitou komunikaci mezi všemi námořními silami. Vznikl v roce 2009 a od té doby funguje. Bez něj eh, různé protěžky, které operují v, v Indickém oceánu, by nemohly fungovat. Eh, členství se rozšířilo, takže teď už se do něj zapojují i eh, úřady a policejní orgány pobřežních států mimo komunitu protipirátských akcí. Je tam Kenya, Oman, Seychely, Mauricius a mnozí další. z taktických i e, strategických důvodů je velice důležitý společný úspěch e, při této operaci. A to je právě širší role, o které jsem se zmínil předem. E, říkáme tomu lepidlo, protože to umožňuje pirátským silám kooperovat na důvěryhodném základě. A to je zase jeden z důvodů našeho úspěchu, kterého jsme mohli dosáhnout. Tady vidíte jak probíhá monitorování. Tohle je nástroj, který jsme vyvinuli v Námořním bezpečnostním centru v průběhu sedmi let. S technickou podporou EMSA, což je eh, agentura Evropské komise pro námořní bezpečnost. Vybudovali jsme eh, světově nejlepší eh, systém námořního monitoringu. Je nejlepší, protože obsahuje tři vrstvy informací, eh, což v jiných centrech není. Pohyb 4,5 tisíce lodí, to jsou informace, které získáváme od jednotlivých lodí a každý měsíc se to skompiluje dohromady společně s ELRIT, což je identifikace pozice vlajky státu a potom komerční pozice. Kromě toho máme máme e, algoritmy, které nám umožňují vypočíst e, zranitelnost e, každé jednotlivé lodě. Máme k dispozici širokou škálu nástrojů které nám umožňují monitorovat trendy a změny vzorců chování Eh, na obrovské mořské ploše. Na tomto slajdu vidíte trasy obchodních lodí, zaznamenané podle pozic, eh, které jsme získali v roce 2013 a v roce 2015. Jsou tady vidět ty změny. Eh, lodě v roce 2015 proplouvaly podstatně blíže somalskému pobřeží. A to proto, že eh, vnímaná hrozba piráctví se snížila. Ta hrozba se opravdu snížila, nicméně stále ještě je značná a stále je reálná. Eh, součástí naší práce je tedy především spolupráce s našimi přepravními partnery a předávat jim strategické vzkazy tak, aby eh, přepravní společnost mohla sama se zařídit podle hrozícího rizika. Jak už bylo zmíněno, eh, Centrum námořní bezpečnosti se poměrně vyvinulo. V centru našeho úspěchu je vztah s přepravním průmyslem. Společně s UKMTO eh, jde, jde o ústředí výměny informací vojenského i civilního charakteru. Praxe nejlepšího manažera je naší doktrínou a jakožto eh, armádní složky máme velice důležitou roli vojenského poradenství. A to právě je zase umožněno tím partnerstvím. Jde o dokument, který je stále platný a který e, vzniká už čtyři roky. Probíhají debaty o tom, jak, jak s ním pokračovat dál, jak ho změnit, jak to rozšířit na zbytek světa. Pro indický oceán je každopádně stále ještě relevantní a je e, důkazem našeho úspěchu. Tady vidíte právě tu stínovou schůzku, o které jsem eh, hovořil. Shade to je zkratka, je to vojenský termín. V podstatě jde o schůzi všech vojenských operací, eh, které působí v Indickém oceánu. Za šest let proběhlo 36 takovýchto schůzí. A bez pochyby jde o zásadní úspěch na poli koordinace tolika různých vojenských operací. Scházejí se třikrát ročně v Bahrajnu. A tady se odehrává veškerá koordinace. Momentálně se zkoumá budoucnost Shade. Je zapotřebí se rozhodnout, jakým způsobem se bude odvíjet existence tohoto fóra do budoucnosti. Snahy s přepravním průmyslem jsou také důležité v tomto procesu. Přepravci také vysílají svého delegáta, který se účastní těchto schůzí. Což je důležité pro zapojení eh, přepravců do té vojenské operace. Jak víte, nebo možná nevíte, existuje vytyčené vysokorizikové území v Indickém oceánu. Toto území bylo nedávno zmenšeno A na mapě vidíte hranice rizikové zóny původní a rizikové zóny, která platí dnes a která je menší. To území bylo zmenšeno v prosinci, vzhledem k tomu, že jsme získali indicie o tom, že lodě mění své chování. Není žádným překvapením, že e, snížení e, oblasti povede k závěru, že riziko piráctví je mnohem nižší než dříve. Jak už jsem ale zmínil, je to spíše kvůli díky nástrojům a důvěře a našim vazbám s komerční sférou. E, v jejímž rámci budeme nadále spolupracovat, abychom jaksi uchovali naše úspěchy z minulosti. To jsou tedy eh, naše výzvy do budoucna. Nástroje, které jsem popsal a jim podobné, jsou důvodem, proč naše úspěchy, které jsme dosud zaznamenali, mohou přetrvat do budoucna. Děkuji. Děkuji a nyní bych chtěla ještě jednou pořádně eh, představit pana zástupce komise pana Kristiana Dupont, eh, který je zástupcem ředitele jednotky generálního ředitelství MOVE, který se specializuje na námořní bezpečnost. A chtěla bych požádat přítomné, aby stišili své hlasy při diskuzi, protože to, to, to opravdu ruší na pódiu. Takže, pane Dupont, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přeji všem dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za vaše pozvání. Abych se vyjádřil k tématu, které je trochu součástí naší každodenní činnosti, říkám ironicky, tedy jak zabezpečit obchodní přepravní cesty na moři proti pirátům. Proti pirátům, ale nejenom proti pirátům. Protože piráctví se často používá jako slovo, když hovoříme o ozbrojených útocích na lodě. Používá se proto zkratka ARAS, ale on existuje rozdíl mezi Aras a mezi pirátským útokem. Byť nakonec v každém případě útok jako útok. Z právního pohledu piráctví je čin, který probíhá v mezinárodních vodách, zatímco ozbrojené útoky ty probíhají ve svrchovaných vodách nějakého státu, tedy vlastně na jeho území. A je to poměrně významné, protože pro tuto chvíli vidíme tři velké zóny, tři velké oblasti, kde dochází k těmto činům. Somálské pobřeží, a to Simon Church již popsal, výborně popsal, a možná to popsal příliš skromně, protože v té oblasti jsme zaznamenali skutečný úspěch, který ale nutně se nedá použít jinde. Tam se to týkalo piráctví, protože to jsou mezinárodní vody. A navíc Rada bezpečnosti OSN přijala usnesení, které územní vody otevírá pro mezinárodní společenství, které tam může zasahovat. Je tam tedy možnost plavice a pronásledovat piráty. A také víme, co se děje v Ginejském zálevu. A v podstatě se jedná o ozbrojené útoky, protože ve většině případů se opravdu řádně drží hranic svrchovaných vod daného, člens, daného státu. A je proto důvod. dané státy prostě nechtějí žádné americké, francouzské nebo britské fregaty ve svých územních vodách, které by uh, pronásledovaly tyto bandity. Neříkám jim piráti, protože piráti jsou na otevřeném moři. A taky víte, co se děje v jihovýchodní Asii obecně. S tím, že e, se to rozděluje podle Singapuru. Malaka a tam je to v podstatě v 60% teritoriální území sousedních zemí. Takže jedná se částečně o ozbrojené útoky a částečně o piráctví. A potom máme Jihočínské moře, kde ten kontext je trochu jiný. Máme tam i piráctví, i nám, námořní ozbrojené útoky. Nicméně Jihočínské moře je nezbytné pro některé námořní obchodní trasy a tam se objevují jiné překážky a jiné hrozby, které jsou spíše propojené s územními nároky eh, u těch eh, ostrovů, které byly rozšířeny a musím říci, že celá tato záležitost mě vůbec eh, nepřekvapuje, ale nebudu se jí tady zabývat. Čili, co je pro nás důležité v Evropské komisi? Nám jde o to, aby obchodní lodě, ale také uh, rybářské lodě, které mají na starosti generální žitelství Mare, se mohly plavit, mohly přepravovat svůj náklad bezpečně, normálně, při uplatňování námořního práva, které by bylo úplné a které by prováděli všichni. Máme tady konec konců i úmluvu OSN o námořním právu. Ve všech situacích to ale zatím neplatí. A nad rámec Evropské komise členské státy a se také účastní a snaží se zajistit respektování tohoto práva. Všichni se snažíme zajistit, aby se situace zlepšila v regionech, aby pobřežní státy se zhostily své odpovědnosti a abychom dosáhli toho ideálního cíle bezpečné námořní dopravy. Z technicky legislativního pohledu co dělá Evropská komise. Za prvé, máme nařízení týkající se bezpečnosti lodí a přístavu, což vychází z kodexu ISPS Mezinárodní námořní organizace pod stejným názvem. A v zásadě tento dokument uvádí, že operátoři na moři ve spolupráci s vlajkovým státem mají vyhodnotit bezpečnostní situaci, ve které se objeví lodi na trase a následně přijmout ochranná opatření, která budou této situaci odpovídat. Potom od roku 2010, od 11. března, také máme doporučení Evropské komise týkající se ochranných opatření a prevence pirátství a ozbrojených útoků na moři. Jsou to doporučení, ve kterých máme BMP, o kterých hovořil Simon před chvílí, a odkazují na všechny situace a na hlavní opatření v nich přijímaná. A u tohoto doporučení a u BMP a MSC, MS, eh, CR spočívají v tom, že každý týden se říká, se uvádí, do, jaký, do jaké míry eh, je to všechno dodržováno v jednotlivých vlajkových státech. To nám umožní tyto informace předat vlajkovým státům Evropské unie jejich námořním orgánům a uvědomili jsme si, že díky tomuto přátelskému tlaku, který vyvíjíme na státní zprávy, se více dodržují tyto předpisy v lodích plojících pod, plojících pod vlajkou těchto zemí. Teď jsme zhruba na 4 a 5 procentech a, a to si myslím, že vzhledem k tomu, že eh, jsme přece jenom lidi, takže to je dobrý úspěch. Teď zajdeme na drámec legislativy. Máme Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, Simon o ní hovořil. My poskytujeme údaje týkající se pozice lodí jsou to údaje, které agentura přebírá a které dává k dispozici a Atalantě. Potom také, co se týče dlouhodobých možností ochrany těchto tras, jak jsem říkal, pobřežní státy mají určité zodpovědnosti a je potřeba jim pomoci s těmito zodpovědnostmi. A pomoci můžeme prostřednictvím programu posilování kapacit, to už se dělá v Ginejském zálivu prostřednictvím strategie Ginejského zálivu, která byla přijata 16.3.2015 Radou pro zahraniční věci a potom to má na starosti generální ředitelství pro rozvoj a spolupráci. A platí to i pro africký roh a pro Somálsko. Viděl jsem tady pana Poltelise Vasilu a Renardo Rigera, kteří jsou právě odborníci na tento program v generálním ředitelství DEVCO, protože oni právě provádějí tyto záležitosti, takže pokud budete mít nějaké technické otázky, tak je můžete požádat, aby se k tomu vyjádřili. Vím, že běží čas, takže pokud chcete, tak eh, bych skončil v tuto chvíli. Já jsem chtěl jenom ještě zdůraznit, že co se týče Somálska a somálského pobřeží, tak to byl opravdu obrovský úspěch. Bohužel se stejná metoda nedá uplatnit jinde v tuto chvíli a rozhodnutí pro Ginejský zálev a řešení pro Ginejský eh, zálev a jeho východní Asii, eh, tam se bude muset situace řešit jinak, ale v každém případě nějaké řešení najít musíme, protože pokud ne, tak eh, nebudeme dostatečně vybaveni. Možná jedno číslo, 85 toho, co nosíme a spotřebováváme a jíme, v podstatě v jednu činou chvíli eh, se k nám dostalo po moři. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také vám děkuji. Jak jsem říkala, měli jsme naplánovaného třetího řečníka, pana žina, žila na Ante, kterému bohužel ale ujel vlak, takže přijede pozdě a dá mu možnost vystoupit po té, co dorazí po tedy prvním kolečku naší diskuse. Já bych ráda zahájila tuto diskusi. Během delegace výboru jsme navštívili centrálu operace Atalanta a viděli jsme zajímavý příspěvek a obrovský zásadní příspěvek námořní dopravy k úspěšnosti celé této operace. Na této delegaci se probíralo opravdu hodně důležitých bodů a proto bych se ráda zeptala na sběr zpravodajských informací a spolupráci mezi odvětvím námořní dopravy a velením Atalanty. Také víme, že rejdaři a námořní doprava se rozhodli i pro svá vlastní bezpečnostní opatření přímo na palubě lodi. Zajímalo by mne, jak se to koordinuje. A moje třetí otázka se týká vás obou. Co jste se poučili z Atalanty? Jaké to mělo dopady na Uniform a Sofii? Existuje proto mechanismus Shade, ale pokud vím, tak stávající operace informace Sofia spočívají spíše v eh, záchraně. S tím, že Atalanta funguje jinak. A zájmy obchodního námořnictva můžou být jiné. Dovedu si představit, že obchodní lodi se mohou rozhodnout, že se nebudou účastnit těchto drahých operací, byť tedy mají stejné závazky jako armáda. Na druhou stranu ale mají úplně jiný přístup k tomu. Tak eh, co si z toho můžeme vzít za ponaučení? Pan Donžon, slovo prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji vám, pánové, za vaši prezentaci a děkuji panu Dupontovi, že nám také a zopakoval typologii tohoto fenoménu, protože je pravda, že spousta těch věcí si lidi pletou a v odpovědích je potřeba hovořit přesně. Nemůžeme tak vykládat a jenom tak něco. že prostě není možné Atalantu zopakovat všude. Co se týče Ginejského zálivu, tak provádění programu posilování kapacit mě zajímá. Má to na starosti generální ředitelství DEVKO a zajímalo by mne, jestli víme zhruba, jaké prostředky finanční se na to využívají a prakticky, co se z toho dá zaplatit, tedy jak pomáháme těm příslušným zemím. A potom druhá možná konkrétnější a možná diplomaticky komplikovanější otázka se týká Nigérie. Tady máme útoky ve svrchovaných vodách, a berou tam rukojmí, je tam piráctví, bezpečnostní aparát v Nigerii eh, není dostatečný, je skorumpovaný, těžko se tam pracuje, takže by mě zajímalo, jestli se vyhodnotilo, jak s nimi efektivněji spolupracovat spolupracovat v rámci boje proti piráctví. Děkuji. Děkuji, pan Bichner. Vielen Dank. Eh, děkuji, jmenuji se Buchner. Eh, já bych chtěl eh, navázat na jeden dotaz vás, paní předsedkyně, tam, kde jste hovořila o návaznosti úspěšných operací v Somálsku a opatřeními, o kterých zde teď tady hovoříme, ale také jaké návaznost na ochranu samotných lodí eh, prostřednictvím eh, rejdarských společností a také prostřednictvím toho, co zde bylo zmíněno, a to jsou programy pro infrastrukturu, eh, které se snaží eh, zlepšit situaci eh, chudoby lidí, kteří žijí v těchto oblastí a tímto způsobem takto řešit otázku pirátství. Děkuji, omlouvám se, že jsem špatně vyslovila vaše jméno, pan Kukan. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Diponte, šest britských eh, námořníků je drženo v Indii. Byli tam proto, že chránili před piráty obchodní lodě. Eh, já jsem psal britskému ministerstvu zahraničí, vzhledem k tomu, že tam, to, tam toto téma spadá podle konvence o OSN o námořním zákoně eh, piráctví vlastně spadá do, mezi, do univerzální jurisdikce. Chce tento výbor evropského zástupce v, v Radě bezpečnosti OSN místo jednotlivých zástupců, jako jsou Británie a Francie, stálí členové? A myslíte si, že to zdráhání v případě šesti bývalých britských vojáků eh, se líbí mým voličům vzhledem k tomu, že tady jde o eh, toho evropského zástupce? Thank you, Mr. Galler. Děkuji, pan Galler. Ja, vielen Dank. Děkuji. Zde jste e, zmínili procento 85 eh, eh, tedy toho, co se tady e, tedy toho, co se přepravuje na lodích ve světě. Samozřejmě my máme velice intenzivní e, obchodní cesty a kapacity a e, samozřejmě také to směřuje do Spojených států, do Číny, e, Indie, Jižní Asie. E, tady existují zájmy z mnoha stran, abychom měli takovéto bezpečné námořní cesty. Já nad tím přemýšlím, ale nedospěl jsem žádnému výsledku, jestli je realizovatelné mít nějakou mezinárodní dohodu, kde by Eh, několik eh, partnerů, kteří jsou z citlivých eh, regionů, aby mohli na základě pověření jiných chránit určité oblasti. Takže my třeba bychom dost mm, to mm, u nás objednali Číňani a my bychom třeba mohli provádět dohled nebo třeba v jihovýchodní Asii tam třeba oblast Indonésie nebo Malajzie, že třeba bychom pověřili tady tyto země, aby prováděli ochranu pro naše lodě a potom na východě třeba zase Číňani. Uvažuje se o něčem takovém, že třeba v těch eh, určitých eh, ohrožených oblastech se eh, sdílela ochrana a také by se tímto samozřejmě sdílely náklady. Um, Dámy a pánové, já teď navrhuji, abychom si vyslechli eh, příspěvek pana Noukse. z BIMCO, což je eh, Baltská a Mezinárodní námořní rada. A pokud budou další otázky tak je potom e, přijmeme ještě jednou a potom poprosíme všechny tři panelisty o odpovědi na vaše otázky. Souhlasíte s tím? Dobře, v pořádku. Pane Nouksi, prosím. Paní předsedkyně, dobré ráno, dámy a pánové. Velice se omlouvám za ten pozdní příchod. Britské vlaky a Eurostar mě nenechali odjet, když jsem chtěl. Už ne, nebudu tento příběh rozvádět, já jsem každopádně Giles Noakes a hovořím tady jménem průmyslu. E, tato prezentace byla rozeslána kolegům na kulatém stolu e, přepravních společností, kam patří vlastně Mezinárodní e, přepravní komora, Intercargo a Intertanko, což jsou hlavní obchodní asociace na světě v rámci lodní přepravy. Eh, já bych se chtěl velice stručně zmínit o tom, co vidíte na tomto slajdu. Chtěl bych se stručně zmínit o tom, co průmysl momentálně dělá pro zabezpečení obchodních cest proti piráctví. Eh, proč je piráctví jaksi zadržováno, ale mohlo by kdykoliv eh, znovu vybujet? O tom jste možná už něco dnes slyšeli. A za třetí, proč jakékoliv návrhy Eh, spoléhat na využívání eh, PICASP, tedy eh, soukromně soukromně nasmlouvaný bezpečnostní personál. To je termín, který je používaný v námořním kontextu, já ho budu používat ve své prezentaci. Co tedy děláme? Jaká je role průmyslu v boji proti pirátství? Revidujeme a udržujeme nejlepší možné pokyny eh, a šíříme je mezi kapitány lodí, aby eh, mohli se vyhýbat eh, pirátským útokům, bránit se jim a oddalovat je. My se tím zabýváme už 8 let a myslím si, že velice úspěšně. A přestože se to tak někdy nezdálo, dejme tomu v letech 2009 a 2010 a na počátku roku 2011, mohu vás ujistit, že to mohlo být mnohem horší. My jsme postupovali eh, prostřednictvím pokynů a procesů definovaných eh, v něčem, čemu se říká Best Management Practices. Určitě to mnozí z vás znáte a my už nyní máme čtvrtou verzi tohoto dokumentu. Eh, ten dává pokyny vlastníkům lodí a kapitánům a bezpečnostním firmám, jak proplouvat Indickým oceánem. Tato příručka je vyladěná podle eh, rizikového profilu, eh, který přepravní průmysl dostává například od SHADE, eh, což je konference, které se účastní EUNAFOR, náčelník štábu NATO, náčelník štábu CMF, mimo jiné. U tohoto stolu je zastoupen i průmysl, aby mohl být součástí koordinace a aby měl přehled o hrozbě. A dále máme Centrum námořní bezpečnosti v Africkém rohu, e, které obsluhuje UKMTO a e, působí z Dubaje a všechny lodě mu podávají zprávu, takže máme vlastně celkový obrázek e, od armády o všech obchodních lodích, které plují západem Indického oceánu. Jaká je tedy dnešní situace? Jak mnozí z vás vědí, piráctví bylo úspěšně potřeno do určité míry. Poměrně úspěšně, zejména v posledních třech letech. A protože není možné nějak přesně definovat eh, území východně od 65. rovnoběžky eh, jakožto rizikové, pak jsme, ho, pak jsme omezili od 1. prosince 2015 tu rizikovou zónu. Nicméně stále ještě eh, té, této trochu menší oblasti říkáme vysoce riziková oblast. Patří sem somálský, somálské pobřeží a Adenský záliv zejména. My to budeme nadále revidovat a pozměňovat, aby to odpovídalo realitě. Nicméně mějme na paměti, jak jsem říkal u předchozího slajdu, že realita se vlastně zakládá na informacích, které dostáváme od Shade, pokud jde o hrozby a e, reakce na ně. Jaká je tedy současná hrozba? Jaký vnímá přepravní sektor? Určitě už jste slyšeli od kolegy z EUNAFOR eh, Simona Churche eh, informace o tomto tématu. Pokud jde o nás, eh, piráctví je potlačeno, ale není zlikvidováno. Hrozba úplně nezmizela existuje riziko opětovného posílení somálských pirátů a e, ilegální rybaření e, u somálského pobřeží je nový problém, což by mohl být případně katalyzátor e, opětovného rozmachu pirátství. Podle toho, co víme, Mohl by zůstat záměr, záměr Piráti určitě mají, schopnosti také mají a o příležitosti také stále mají k tomu, aby útočili na obchodní lodě. U té příležitosti to bych chtěl eh, identifikovat, to bych chtěl definovat. Bohužel se zdá, že je příliš snadné a příliš možné unést obchodní loď a beztrestně ji zakotvit kdekoliv na somálském pobřeží. To podle mého názoru znamená, že pirátství má příležitost pokračovat. A dokud se tato příležitost nezmenší, musíme zůstat ve střehu. Jak to tedy děláme? A jak držíme piráty na úzdi? Často se používá e, metafora trojnožky. Jak ji tady vidíte, má tři nohy a je zásadně důležité, aby zůstala ve své poloze. Někteří říkají, že má ještě čtvrtou nohu, což je budování kapacit. S tím nebudu polemizovat, ani s tím nebudu nesouhlasit, ale kdybychom přidali té trojnožce čtvrtou nohu budování kapacit, eh, tak eh, to by bez těch předchozích tří noh nemělo cenu. Takže zůstaňme u třínohé stoličky. Kdyby jedna z těch stoliček eh, zmizela, ať už by šlo o nejlepší eh, postupy BMP, nebo o námořní síly, nebo PCASP, eh, eh, pak by stolička spadla a piráti by přestali být pod kontrolou. Protože by měli příležitost a schopnosti, jak už jsem se o tom zmínil. Takže tyto tři faktory, podle mého názoru, jsou naprosto nutné k tomu, abychom prozatím, než se změní hodnocení hrozeb uchovali současnou situaci. Proč je přítomnost námořnictva tak důležitá? Jsme si naprosto jistí, že potírání pirátů se zlepšilo přítomností eh, válečných lodí. Eh, kdysi dávno, když jsem byl v armádě, mě učili, že, za, že zadržování, zastrašování je kombinací eh, viditelnosti a věrohodnosti. To jsou klíčové faktory. Když máme v regionu válečné lodě, to je viditelné. To zastrašuje piráty do určité míry. Je tam šance na vojenskou reakci. To také zastrašuje piráty do určité míry. Existuje vysoké riziko zatčení a obžalování obžaloby konkrétních pirátů, zejména v roce 2010, 11 a 12 k tomu došlo. A pouze, pouze státy a jejich armády mají legální pravomoce toto, prodni, toto podniknout. Ozbrojený strážce na obchodní lodi nemá vojenskou pravomoc, nemá právní pravomoc. Ten může zabránit v činnosti někomu, kdo páchá přestupek, ale nemá zákonnou pravomoc. Armáda omezila pirátské operace a jejich možnost plavit se po moři. To je také důležité, protože to snížilo riziko útoku v somálské, u somálského pobřeží indického zákona. Takže jakékoliv ukončení mandátu jakékoliv armády by vyslalo pirátům nebezpečný signál v tom smyslu, že hrozbu už nepovažujeme za vážnou. A teď eh, bych chtěl hovořit eh, chvíli o těch eh, soukromně nasmlouvaných eh, bezpečnostních zaměstnancích. V naší branži máme totiž vážné pochybnosti eh, vůči skutečnosti, že někteří v těchto lidech vidí možnou náhražku eh, vojenských jednotek. Na tomto slajdu bych chtěl pohovořit o tom, jak vůbec eh, se k té situaci, jak, jak jsme dostalo. Jak je možné, že obchodní lodě v 21. století používají soukromé ozbrojené strážce. Eh, tradičně při válce a potírání povstání je zapotřebí privatizace vojenských sil, protože nejsou dostatečné zdroje. A teď se tady trošku stírají hranice, zejména e, v neutrálních vodách, e, kde neexistuje vymáhání práva, to neexistuje mimo výsostné vody. A vlastně tam dochází k posunu směrem k asymetrickému válčení, což je často ještě posíleno tím, že neexistuje právní infrastruktura v neutrálních vodách. A v mnoha částech světa, nejen v Indickém oceánu, si lze všimnout, že existuje vlastně právní vakuum, kde nelze vymáhat právo. Není to ovšem eh, válečné vakuum. To nemá vůbec nic společného s válečným rizikem, ale nejbrž pouze s vymáháním práva. Pokud tedy eh, nepostačuje zastrašování v rámci ANKLOS, vede to k tomu, že podniky si musí kupovat bezpečnost. Je to jejich jediná alternativa, když BMP nestačí. A jako v jakémkoliv podnikání, pokud si potřebujete něco koupit, pak máte nějaké obchodní eh, ustanovení, obchodní dohodu. A to vlastně ten, tento systém eh, poněkud paradoxně posílil eh, kodex GuardCon, který se stavilo BIMCO a který měl za úkol chránit majitele lodí před riziky. Je to ale nebezpečí z toho, že se to stane z nesprávných důvodů institucí. Právě analýza rizika je důvodem eh, strážců typu Picasp. Ti jsou poslední záchranou pro majitele lodí a tady je hlavním faktorem low and slow, nízký a pomalý. Tím to vysvětluji, že e, lodě, které se pohybují velice pomalu a mají velice nízký ponor, e, některé plují rychlostí 10 uzlů, každopádně méně než 18 uzlů, ty jsou velice zranitelnými plavidly. A je jedno, kolik máte pasivních e, ochranných prvků, jako jsou ostnaté dráty a další chytré věci, které byly vymyšleny jsou potřeba e, ozbrojení strážci, kteří jsou důsledkem analýzy rizika, kterou provádějí majitelé lodí. A jejich e, využívání e, vypadá tak, že 80% lodí, které plují kolem Somálska, je využívají ale pouze 20% eh, na východ od 65. Východní, východního poledníku. Eh, to je jasné z hlediska té analýzy. Čím blíže Somálsku, tím vyšší riziko. Jestliže ale mezinárodní komunita chce dále eh, proplouvat kolem východní Afriky, toto musíme udělat. Musíme otevřít Mogadišo a somálské přístavy. Musíme zlepšit obchodní vazby s Keňou a Tanzanií a to znamená proplouvat somálskou pánví. Z našeho pohledu tedy existují eh, eh, značná omezení pro využívání ozbrojených strážců. A proč se domníváme, že to není dobrá možnost? v podstatě tím dochází k potlačení toho zastrašovacího faktoru, když zmizí vojenské námořnictvo. Tito strážci nemají možnost zatknout a obžalovat piráta. Každopádně nemají dostatečnou kvalitu, které je často zapotřebí a to ve značném rozsahu. Protože zmizí-li námořnictvo, pak se značně změní analýza rizika majitelů lodí bude zapotřebí eh, rozšiřovat eh, jaksi plovoucí zbrojnice, což jde značně proti zájmu pobřežních států Indického oceánu. Já vím, že o tomto tématu se bude hovořit v Mezinárodní námořní organizaci. Tam se velice vážně diskutuje o nebezpečí plynoucích z plovoucích zbrojnic. Zejména proto, paradoxně, že pobřežní státy eh, neumožňují import a export eh, soukromých zbraní přes své přístavy. Je to stále ještě mnoho právních eh, otázek a právních následků, jako je například pravidlo využívání síly u ozbrojeného strážce. Existují různé varianty mezinárodního práva a v neutrálních vodách lze aplikovat pouze UNCLOS a zákon státu, pod jehož vlajkou loď pluje. To jsou platné zákony. Mezi nimi jsou ale rozdíly a to značné. Což stále ještě dnes dělá problémy majitelům lodi. A je to zase další důvod, eh, proč byl sepsán eh, kontrakt GuardCon. Potom existuje reálné riziko eskalace násilí. Kdyby z ničeho nic zmizely eh, válečné lodě, pak máme dostatečné důkazy, že přinejmenším v posledních 12 měsících bude potřeba, aby ozbrojení strážci využívali sílu. A pokud se to stane, pak nastane velice složitá situace zejména pokud bychom eh, museli se vrátit k tigrům, což je analogie k tamilským tigrům, tak když na té vláda střílela, eh, tak ti vlastně nasadili ruské protiletadlové střely ze svých lodí. To je nebezpečné a nechceme, aby k tomu docházelo. Nebudeme moci využívat citadely, protože, eh, ne, protože nebude koordinována žádná záchrana. A eh, přestože mnozí říkají, že máme historický precedens, tak ten je nerealistický a já velice rád pohovořím o té nerealnosti pokud budete chtít. Takže tady jsou určité hlavní eh, sdělení, které by průmyslový sektor chtěl předat eh, vašemu výboru. Domníváme se, že je zapotřebí neutuchat v úsilí, které musí být efektivní a účinné. Pokud jde o mandát, je zapotřebí přítom viditelné a důvěryhodné přítomnosti mezinárodních sil, aby se pirátství nevrátilo. My, tedy průmysl, musíme zůstat ostražití a zavázat se k protipirátským opatřením, jako je registrace u MSCHOA, e, podávání zpráv u KMTO a e, provádění ochranných opatření na základě důkladného hodnocení rizika. E, budou ještě další změny v HRA, což by ale ale nemělo být eh, důvodem, proč kdokoliv ze zainteresovaných stran by měl jaksi propadat předčasnému pocitu uspokojení. Děkuji. Děkuji, pan Frunzulica, prosím. Thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se rád zeptal našich hostů na situaci u západní Afriky. Ano, došlo ke snížení pirátské činnosti díky Somálsku v africkém rohu, ale zase vidíme více pirátství na západě Afriky. Řada lodí byla napadena piráty nejenom z Nigerie, což je konec konců stará známá věc, ale třeba pobřeží Slonoviny, Togo, Benin, tito piráti ze západní Afriky nechtějí výkupné, oni jenom prostě kradou přepravované zboží, anebo ropu. Jak na to reaguje mezinárodní společenství? Jak na tuto novou výzvu budeme reagovat my? Je to nejenom hrozba, ale také to vede k velkým hospodářským ztrátám protože třeba se zdvojnásobilo pojistné lodí, které cestují eh, kolem těchto zemí v západní Africe a následně je všechno dražší. To prostě velmi ohrožuje i obchodní výměnu. Děkuji. A nyní bych požádala všechny tři panelisty, aby odpověděli na tyto otázky. Bohužel pan Nouc neslyšel předchozí otázky, takže pokud třeba bude chtít později vystoupit, tak může. Ale nejprve bych poprosila pana Churche, aby začal, potom pan Dupont a potom pan Nouc. Za předsednickým křeslem mě nahradí pan Galert na pět minut, protože na pět minut se musím odběhnout. Prosím, začněte. Dobrá. Dostali jsme řadu otázek během první části zasedání po našich prezentacích. Takže já se pokusím odpovědět na některé z nich a potom mě třeba kolegové budou moci pomoct především o otázek týkajících se západní Afriky, což, Afriky, což tedy není moje oblast. Začnu u první otázky týkající se sdílení zpravodajských údajů. To pochází hlavně z odvětví lodní dopravy. My jsme byli schopni zastavit piráty díky informacím od kapitánů ve chvíli, kdy se děly tyto události a námořní síly mohly reagovat rychle a koordinovaně. A koordinace komunikace byla zcela nezbytným faktorem. Používáme příklady osvědčené praxe jako inspiraci, jako příklad a trváme si na tom, že přepravní společnosti mají dobrovolně poskytovat informace ve chvíli, kdy se objevuje hrozba, protože konec konců to moře je opravdu obrovské. Je to pořád velká výzva, protože lidé mají pocit, že, ta, že to ohrožení už není tak významné, jako bylo, ale my potřebujeme si i nadále vyměňovat spravodajské informace s eh, námořní dopravou. Potom jste se nás ptali, co jsme se naučili z eh, operace Sofia a jak můžeme její výsledky uplatňovat jinde. A byly také zmíněny různé způsoby, jak se prováděly operace Sofia a Atalanta. Ano, máte pravdu, že tyto dvě operace se velmi od sebe liší. Já nechám odpovědět kolegu. Mám pocit, že tyto dvě věci je potřeba řešit jinak. Protože v Indonésii jsme v podstatě získávali informace od kapitána, protože kapitán potřebuje zase naše informace, aby se chránil před hrozbou a v Indickém oceánu to šlo. Co se týče Středomoří, tak v podstatě majitel chce naplnit povinnosti v rámci SOLASu. Nejde mu ani tak o ochranu své lodi. A následně to tedy bude působit problémy vedení operace ve středozemní moři. Jak tedy založit tu důvěru pro výměnu informací? Pak bych se rád pokusil odpovědět na otázku, která se týkala mezinárodních dohod o dozoru. Hovořilo se o rozšíření dohod na Čínu a na Indii, abychom využili jejich expertízu. Já jsem k tomu chtěl říci, že s těmito partnery v Indickém oceánu už pracujeme, co se týče dohledu. Používáme jejich vojenskou techniku a umožňuje nám to právě ten dohled, o kterém jste hovořil, pane poslanče. Takže toto už jak si funguje. Chtěl jsem, aby to z ně zaznělo. To je z mé strany vše a předám slovo kolegům, poprosím je, aby doplnili mé odpovědi. Děkuji, nyní má slovo pan Dupont, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já myslím, že vy sama jste položila otázku těch PCASP, těch soukromně nasmlovaných bezpečnostních pracovníků a já myslím, že Charles Notes na to odpověděl poměrně obšírně. Co jsme se naučili v rámci operace Atalanta? To byla další otázka. Já bych chtěl doplnit to, co říkal Simon, ještě pár slovy. Především jsme zjistili, že bez vzájemné důvěry mezi rejdaři a orgány nic nebude fungovat. Pokud rejdaři si nebudou jisti, že jejich údaje budou řádně chráněny a nebudou sloužit k jiným účelům než vojenské operace v jejich prospěch, tak vám je nedají. A druhá věc, kterou jsme se naučili, je, že pokud máme dobrou vůli, a tady narážím na otázku pana Galera, tak se nám může podařit dobře spolupracovat. Tady využíváme příležitosti, a spolupracujeme se zeměmi, které mají zájmy v této zóně a zájmy na bezpečnosti v této zóně. To je jaksi ten limit vzájemnosti. Tím odpovídám na vaši otázku, pana Galeretře. Když se podíváte na situaci v jihovýchodní Asii, tak uvidíte, že dva hlavní aktéři v této zóně, tedy Indonésie a Malajzie, nejsou členy regionální struktury, která se jmenuje RECAP a která má za cíl bojovat proti piráctví. Přitom se to děje přímo u nich na dvorečku. Prostě odmítají se připojit do této struktury, kde jsou v podstatě všechny země od Indie až po Jižní Koreu. Prostě pravděpodobně to má nacionalistické důvody, ze kterých ani jedni, ani druzí se nechtějí připojit. A není asi žádným tajemstvím, že tyto tři země v tomto regionu jsou v podstatě bratři, ale zároveň nepřátelé. Teď k tomu, co říkal pan Donjon tedy rozpočet devka pro tento průplav, pokud by to bylo možné, aby na to odpověděl kompetentní kolega, který je zde v sále, paní předsedkyně. Teď, co se týče situace kolem Nigérie, nevím, jak to pořádně říci použijí metaforu. Pokud námořní odvětví chce samo vytvořit Centrum pro sdílení informací, ten MTISK, a přitom víte stejně tak jako já, že prostě a pro rejdaře každá koruna je důležitá a pokud to není důležité, tak ji neut, nezbytné, tak ji neutratí. No tak potom je prostě vidět, že existuje problém se šířením informací a s koordinací v tomto regionu. A můžete o tom hovořit s jakýmkoliv rejdařem, malým či velkým, a stejně vám řekne, že má velký problém s poskytováním informací pobřežních zemí, když sami jsou ve fyzickém nebezpečí. A to vám řekne ten, který mluví slušně. Předpokládám, že toto je asi výstižnější než nějaký velký projev. A teď, abych se vrátil k situaci ve Středomoří a k vaší otázce, paní předsedkyně, týkající se a těch lodí, které zachraňují tonoucí se na moři. Pokud jedna věc je, kterou nemůžeme vyčítat námořní dopravě, tak je to, že systematicky neplní své úkoly vyplývající z námořního práva a z kodifikovaných zón. Ne, určitě to jim určitě vyčítat nemůžeme. tomto smyslu nevím, jestli Dises anebo ty si to řekl, ale zaznělo tedy, že není potřeba dále motivovat námořní dopravu k tomu, aby se zhostila svých odpovědností v oblasti záchrany tonoucích na moři, protože to bylo několikrát řečeno, bylo řečeno, že bychom to mohli nějak kompenzovat a podobně. A Raiders řekli, ne, to je zcela jasné, to je prostě naše odpovědnost. Pokud my toto nebudeme respektovat, tak potom v podstatě eh, nerespektujeme nic. Možná, že by k tomu bylo potřeba říct, Můžu do toho vstoupit? Já jsem se snažila a já se omlouvám. Já jsem chtěla říct něco jiného. Já jsem chtěla říct, že ta operace probíhá jako operace Solasu. A dovedu si představit, že pokud půjde o nějakou masivní a pokračující operaci, tak to prostě bude tak. později bychom se prostě mohli eh, této oblasti vyhnout v rámci ramozních tras. Já jsem neříkala, že obchodní námořnictvo opouští operace SOLAS. To jsem nechtěla říct, takže prosím v tomto smyslu nepokračujte. Děkuji. Ano, já jsem to takto pochopil. Ale abych odpověděl na vaši otázku pragmaticky. má někdo námořní trasu, která jde středním středomořím, tak k tomu mají své obchodní důvody a budou to dělat i nadále, protože pokud se nepoplaví s centrálním středomořím a Suezem, tak v podstatě pojedou kolem celé Afriky a bude jim to trvat o tři dny déle což také něco stojí. Takže předpokládám, že Giles k tomu vystoupí také. Teď co se týče Gineského zálivu a otázky k této oblasti směřované, tady bych řekl, že v tuto chvíli máme strategii, máme diplomatické úsilí Evropské unie a členských států, které se snaží pobřežní státy um, podnětit k tomu, aby, se, aby dodržovali své odpovědnosti. Je to dlouhý a komplikovaný proces. Summit, summit eh, by měl probíhat 15. října a měl by se právě týkat této otázky. Ten summit už měl proběhnout minulý rok, ale Afričani měli velký problém ho zorganizovat. My můžeme vidět, My můžeme vyčítat spoustu věcí, ale neříkal bych, že NATO má různé hodnoty. Spíše bych jenom řekl, že mají různé priority. A že nebezpečí na moři nevnímají tak naléhavě jako my v Evropské unii anebo na druhé straně Atlantiku. Čili pokud si mají vybrat mezi třeba školou a cestou anebo prostředky na boj proti potenciálním pirátům, no tak prostě je zcela jasné, že se rozhodnou pro ty školy nebo pro cesty. Také nám to potvrdili na semináři, kde jsme nedávno byli. Potvrdil nám to a hlavní zástupce eh, prezidenta nábřeží slo, pobřeží slonoviny. V tomto smyslu hovořil zcela jasně. Takže já myslím, že jsme probrali snad všechna témata, která jste, na která jste naražili ve svých otázkách. Snad možná ještě jedna věc týkající se otázky na vztah mezi opatřeními pro vlastní ochranu pickups a námořní operace, tak tady bych zase připomenul tu trojnožku, o které hovořil Giles. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Než dám slovo panu Nouxi, tak bych mu položila otázku přímo, tak aby byla přesnější. Asi to bude potřeba probrat i v jiném formátu. Během posledního zasedání jsme měli eh, pana velitele Smithe, který prezentoval operaci Atalanta. Ne tedy, že bychom eh, jaksi dozorovali tuto operaci, ale v každém případě velmi si ceníme výsledku této operace. Protože zkušenosti z operace Atalanta bychom chtěli použít, když budeme hodnotit možnost eh, dalšího posilování misí formátu form. Hlavní operace SOLAS a my bychom rádi, aby co nejdříve jak si přestalo obchodování s lidmi a to je prostě úplně jiná záležitost. A proto moje otázka se týkala toho, jak se můžeme poučit z těchto operací s tím, že jsem a konec konců já uh, také mám vystudovanou námořní dopravu, takže by byla poslední, která by se chtěla pouštět do námořní dopravy. To bylo jasné nedorozumění. Ale pro nás, já vím, že je těžké srovnat obě dvě tyto operace, protože mají jiný obsah v tuto chvíli. Takže se snažím zjistit, jaké jsou zájmy námořní dopravy i o tyto operace ve Středomoří. A mimochodem pan velitel Smith nám také řekl, že nedávno se operace SOLAS posílila i díky pomoci operace Aiden a Jemenu a migrace odtamtud. Tedy celá problematika je o to ještě složitější. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, jestli jsem vám, jestli jsem použil špatné oslovení. Já chápu vaši otázku a myslím, že vím, kam mířil můj kolega Christian Dupont, kterého znám už dlouho. Podle bez, zákona o bezpečnosti na mořích má každá loď povinnost o, eh, pomoci jakékoliv lodi v tísni. Kapitán to udělá vždycky, protože jednou to může potkat jeho. Nikdo se nikdy nemusí bát, že se to nestane. Nicméně eh, existují značné problémy ve Středomoří, eh, protože když se, psalo, když se psala Solas, tak se to nepsalo e, v kontextu e, masové migrace. E, psalo se to pro případy katastrofy na moři. Což je problém pro loďaře, protože se nikdy nečekalo, že budou muset být tolik zapojovány. Ale jak jste říkala, paní předsedkyně, já i Christian Dupont jsme vždycky reagovali tam, kde to šlo a velice často uh, se říká, že námořní centra se nevyužívají, že jsou pouze nákladná. Nicméně e, velice ochotně budou sloužit, pokud, z toho nebude, pokud to nebude institucionalizováno, jako e, ty ozbrojené stráže, pokud budou součástí záchraného plánu, protože od toho loďaři nejsou. Všichni si uvědomují, že panuje úsilí tímto směrem. Například všechny současné záchranné operace, e, které probíhají v posledních dvou letech, snížily Teď si nepamatuju jméno té přesné operace, ale e, snížili rozpočet, který existoval před třemi e, až čtyřmi lety. Snížil vlastně počet lodí, které se musely obrátit o pomoc. E, vzhledem k tomu, že jde o jde o státy, které se snaží e, potírat pašování, tak kvůli tomu došlo k méně takovýmto obrácením. Loďařský průmysl bude velice rád dále pomáhat, e, ochotně bude pomáhat. A vy jste se ale ptali na ponaučení. Co si z toho můžeme vzít? Nejdůležitější je komunikace a koordinace. Jak už určitě vysvětlil můj kolega, ten problém je tady úplně odlišný. A proto mnohé z našich dosavadních zkušeností už teď nelze uplatnit. Když jsme ale navázali skvělé vztahy s MSC HOA, tak zase ještě jednou bych chtěl poděkovat eh, Evropské unii za veškeré úsilí s operací Atalanta. Eh, tento eh, vztah mezi armádou a komerční sférou mnoho, mnoho let neexistoval. V podstatě od poslední války. A to je jedním z hlavních důvodů, proč se nám podařilo posunout se vpřed a poměrně efektivně zastrašovat piráty, jak už jsem říkal ve své prezentaci. tomto konkrétním případě eh, se nezapojujeme tak otevřeně. Máme přímé vazby na Evropskou službu pro vnější činnost a jeden z tamních vysokých úředníků má na starost operaci eh, Sofia, ale momentálně většina eh, kontaktů probíhá v Itálii, a to v rámci italské obchodní komory v dobré víře a probíhá velice dobře. Chtěl bych ale vyzvat eh, Evropské společenství, aby více angažovalo u mezinárodního přepravního průmyslu, protože pak se zlepší koordinace a bude se moci rychleji jednat, pokud nastane nějaká katastrofa nebo jiný problém, který bude třeba řešit. V krátkodobém horizontu Mezinárodní obchodní komora vydala leták brožuru pro kapitány, co dělat v případě zachraňování migrantů v kooperaci se SALAS. To je poměrně těžký úkol reagovat takto v krizové situaci, takže například Například BIMCO vydala eh, dokumenty, které shrnují všechny případné postupy. Je jasné, že může dojít k další hrozbě a tuto hrozbu si musíme uvědomovat, protože je globální. Monitorujeme teroristickou hrozbu, a eh, v jedné části Středomoří jistý členský, jistý vlajkový stát eh, se snaží ochraňovat eh, lodě pod svou vlajkou, což je eh, jaksi nepochopení mezinárodního bezpečnostního kódu eh, přístavu a plavidel. Pokud posunete nějakou loď na bezpečnostní úroveň dvě, eh, pak byste měl zabránit komukoliv vstoupit na palubu, ať už přístavu nebo na moři. A pokud potom jste přivolání k záchraně, tak co uděláte? Protože už jste v konfliktu se dvěma částmi SOLAS to vyšlo najevo teprve v posledních čtyřech nebo pěti dnech, paní předsedkyně. Je to ale příklad toho, jak může průmysl značně přispět k operaci Sofia a k Sofia Shade a my se velice rádi zapojíme. Doufám tedy, paní předsedkyně, že to eh, odpovídá na vaše otázky o středozemním moři. Pak mám ještě několik dalších postřehů, jestli můžu. Myslím, že jsem pochopil jádro většiny otázek. Ta úplně poslední, o které se zmiňoval Kristian, tu jsem, myslím, také pokryl poměrně dobře. A pokud ten dotyčný poslanec stále ještě není úplně jistý, já mu velice rád ukážu podrobně svůj slide. V kostce jde o to, že je velice nerozumné, aby mezinárodní komunita nutila průmysl eh, zřizovat si vlastní bezpečnostní eh, ochranu, když to není jasně definováno mezinárodním právem a mohl by existovat konflikt jurisdikcí, kde určité malé státy se budou cítit odstrčené a pod tlakem, pokud by k tomu došlo a jaké budou následky akce, protože já bych se opravdu bál eskalace. To by sebou neslo značné problémy pro eh, jak přepravní společnost, tak i pro posádku. Využívání píkaspů je rizikové, jak už jsem říkal. My jsme to museli dělat, abychom chránili posádku a chránili lodě. Ale myslím, že nikdo v tomto sále nevidí eh, v tom žádnou dlouhodobou budoucnost obchodních lodí s ozbrojenou stráží. Tím se vracíme do 17. století, což není příliš příjemná analogie. Takže tím jsem odpověděl na tuto otázku. Dále, tady souhlasím s kolegou, to je jasná věc. A potom ještě další otázka. A já chápu, že tady hovoříte o všech mořích, nicméně západní Afrika je nesmírně složitá problematika. To nemůžete srovnávat se Somálskem, tak jako to nemůžete srovnávat s jeho východní Asií. Každý region má svoje niance a svoje problémy. Nicméně, jak už říkal Christian Dipol, je faktem, že to jsou uznáv- státy uznávané organizací spojených národů s vlastními zákony, vlastními výsostnými vodami a vlastními ekonomickými zónami. A proto je třeba, aby je přepravci respektovali. Přepravci nemohou porušovat zákony těchto států. To je obrovský problém, protože tím pádem nemůžeme aplikovat mnoho ponaučení, které jsme si odnesli ze, sola, ze somálského pirátství. I využívání eh, neozbrojených stráží v nigerijských vodách se nesetkává příliš s pochopením. Nicméně v nigerijských vodách majitel lodi, operátor lodi musí platit za svou vlastní ochranu eh, a za bezpečná kotviště ve výsostních vodách Nigerie, což eh, není v souladu s Anklos a se svobodou plavby po moři. A podle mého skromného názoru, ta schůze plánovaná o, Togu, což je africká schůze, kde se, které se zúčastní ministři. A to by měli sledovat eh, mnozí aktéři, kteří se snaží o řešení problému. Ne, ne platí to pouze pro Evropskou unii, ale také eh, G7++, což jsou přátelé eh, Gvinejského zálivu plus sedm států, většinou evropských států. To je takové fórum. A já si eh, myslím, že pokus vyzvat státy Gvinejského zálivu, aby plnili své povinnosti v rámci ANKLOS, je potřeba, protože pokud by plnili své závazky vůči ANKLOS, pak by mělo být pro Piráty nemožné provozovat svou činnost. Pokud ale už jste někdy mě slyšeli hovořit, tak víte, že opakovaně říkám, že pokud někde panuje bezpráví na břehu, pak panuje bezpráví i na moři. a proto je na mnohem mocnějších a silnějších grémiích, než jsou lodní přepravci, aby přepravovali, aby, aby přesvědčovali dotyčné státy. Podle mého názoru se to musí řešit na nadnárodní úrovni, jako je Evropská unie nebo dokonce OSN. A ty musí v, si vynutit svou vůli prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti například. Já vím, že to neodpovídá na vaši otázku, ale je to obrovský problém, kterého jsme si palčivě vědomí. Děkuji vám. A pan Dipon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se, že si znovu beru slovo, ale já jsem neodpověděl na otázku pana Bokema týkající se šesti britských občanů, kteří jsou ve vězení v Indii. Pan Buken se mě ptal na to, co s tím komise chce dělat. Bohužel nám je velmi líto a litujeme toho, že k tomu došlo, stejně tak, jako je nám líto situace dvou italských vojenských námořníků, kteří jsou v podobný, podobné situaci jako ti v Indii. Tato otázka ale nespadá do kompetence Evropské komise, protože víte stejně tak dobře jako já, možná lépe, že na základě Lisabonské smlouvy máme novou službu evropskou, pro evropskou vnější činnost, takže to spadá podle smlouvy přímo jen A určitě Evropská služba pro vnější službu bude v kontaktu se Spojenými, Spojeným královstvím, stejně tak jako to bylo v případě Itálie u těch dvou námořníků námo, eh, vojenských. To, že koná jeden, neznamená, že nemůže konat druhý. A indické orgány jsou velmi citlivé co se týče otázek svrchovanosti. Merci, madame. Thank you very much indeed. Děkuji. Moc krát vám děkuji za tyto prezentace. Já myslím, že jsme spokojeni s odpověďmi. Žádné další kolo už není. Takže vám ještě jednou moc krát děkuji. Navzdory problémům s vlaky se nám povedlo absolvovat diskuzi poměrně do hloubky, takže ještě jednou vám děkuji za to, že jste sem přišli. A prosím, zúčastněte se i druhé části. Toto tě hovořím k poslancům. Odpoledne budeme začínat důležitým slyšením ve spolupráci s výborem AFED. Děkuji vám.